Máme velice nabitý program, takže dovolte mi, abychom zahájili. Ráda bych vás poprosila, abyste se posadili. Naše zasedání je na webstreamu, takže prosím na to nezapomínejte. V první řadě máme přijetí návrhu pořadu jednání. Máte někdo nějaký návrh na změnu? Chtěli bychom přehodit oba body, jednak slyšení a zprávu paní Krell. Musíme mluvit ještě s odborníky, až dorazí, ale tuto změnu bychom chtěli provést, takže prosím se jenom na to připravte. Nyní, pokud nemá nikdo žádnou poznámku k programu, tak bych se ráda dostala k programu dvě oznámení předsedkyně. Chtěla bych vám říct několik věcí. Jak víte, máme neformální ministerské zasedání, které se týká politiky soudržnosti 22. a 23 prosince v Liež. Byla jsem tam jako předsedkyně, byl tam také pan Van Nistelrooy. V zásadě hlavní otázka je budoucnost politiky, zaměření na propojení programu 2020, reformní politiky, tak jak to je předloženo v páté zprávě o soudržnosti. Také jsme se bavili o otázkách podmíněnosti v oblasti této politiky. Takže oba projevy již byly rozdány, již jste je obdrželi. Poslali, poslali jsme je hned po závěru zasedání i závěry této schůzky, takže věřím, že tyto závěry jsou velice dobré a zohledňují veškeré velké výzvy, které nás čekají. Takže si je prosím přečtěte, pokud se tak ještě neučinili. Další informace se týká zasedání koordinátorů, které se bude konat ve Štrasburku 24. listopadu. Tam bylo důležité zasedání, protože jsme se rozhodli přidat další body k politickým skupinám, takže každý koordinátor se rozhodl přidělit členům REGI dva další body. Ráda bych vás eh, informovala, že tato dohoda byla podpořena EPP, ALDE a SD byli proti tomuto návrhu, a zelení a GUE vyslovili určitý, eh, určitou výhradu. Podle nich se mění Deontovo pravidlo, takže ještě zkoumáme tuto otázku, ale myslím si, že většina s tím v podstatě souhlasila. Pak jsme měli zasedání 30. listopadu. Řešila se otázka pana Lamberta van Nisleroje, jakým způsobem rozhodujeme v případě uplatnění pravidla 50, eh, které se týká rozhodnutí Libe o Romech. Doufám, že už to bylo sekretariátem vysvětleno, už to nejsou žádné pochybnosti, ale máme to v zápisu. Také jsme se dohodli, jak budeme přidělovat jednotlivé zprávy a stanoviska. Především jsme řešili otázku reformy společné zemědělské politiky do roku 2020, dále sdělení Evropské komise a toto stanovisko bylo přiděleno skupině EPP. Pak jsme stručně probrali, co nás čeká v období po roce 2013 v oblasti legislativy a budeme se ptát pana komisaře Hána na dvě konkrétní věci, které zazněly na zasedání. V první věc je potřeba mít oddělené eh, nařízení eh, o fondu soudržnosti a eh, dalšího fondu, dále potřeba přijetí společné horámce, který musí být přijat eh, jak ze strany eh, rady, tak parlamentu. Dále jsme se bavili o doporučení, o dohodě mezi koordinátory, když eh, se budou setkávat s národními parlamenty v příštím roce. Dohodli jsme se, že tato schůze bude na půdě výboru Regi. Nyní čekáme až se rozhodnou koordinátoři, jaká témata a kdy se tato schůze bude konat. Také jsme se dohodli na třech minislyšeních, které bychom chtěli zorganizovat v příštím roce. Jednak je to eh, rovnost eh, mezi pohlavími, dále politika mimo Evropskou unii a další věc je otázka spolupráce v oblasti finančních instrumentů s třetími zeměmi. Čili je to oblast eh, politiky sousedství a politiky vůči kandidátským zemím. Úloha politika soudržnosti ve všech aspektech, eh, které se týkají těchto bodů, které jsem zmínila. Toto, tato minislyšení se mají konat tedy v příštím roce, jakmile si uděláme harmonogram. Dále jsme měli diskusi o externích studiích pro rok 2011 a dohodli jsme se, že vyžádáme studii v rámci rámcové dohody, což znamená takovou rychlou studii, která se týká makroekonomických sankcí a politiky soudržnosti, abychom lépe pochopili právní základ této otázky a abychom pochopili ekonomické dopady. To je vše, co jsme probírali a na čem jsme se dohodli během této schůze. Takže to jsou veškerá má oznámení. Pokud nemáte nějakou otázku, tak eh, můžeme dát slovo panu komisaři Hánovi. Chtěla bych jej přivítat. Rádi bychom věděli, jak jste sám navrhl, jak bude vypadat pátá zpráva o soudržnosti a potom bude probíhat výměna názorů. Budeme také hovořit o dunajské strategii pokusím se vyhradit čas na obojí, takže ve svých otázkách buďte prosím maximálně struční, abychom měli dostatek času ehm, na Dunajskou strategii, o které bude informovat pan komisař. Takže bych hned ráda dala slovo panu komisaři Hánovi. To. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno. Měli jsme příležitost bezprostředně po usnesení v komisi pohovořit eh, o zprávě o politice soudržnosti, především o závěrech a měli jsme možnost o nich také diskutovat. Myslím si, že je důležité říci, co se v posledních letech ohledně této otázky dále událo. Už tady byla podána zpráva od kolegyně no, o informativním radě ministrů o tedy zprávě, která se týkala politiky soudržnosti a byla předmětem diskuze. My jsme mezi tím měli možnost eh, v výboru Kokovu podrobně pohovořit eh, o schválení rozpočtu na 2009. Mohli jsme si to vyslechnout a byli jsme také vyslyšeni. Teď samozřejmě se jednala otázka se jedná o otázku budoucnosti. A myslím si, že můžeme hovořit o velice dobrém vývoji v oblasti finanční kontroly. Můj, pla, můj dík tady je adresován paní Hübner a celému jejímu kolektivu, celému managementu. Všichni se velice angažovali, ale jak už jsme řekli, není to žádný důvod, abychom si složili ruce do klína a řekli, všechno to dobře funguje. Nemůžeme říci, že se to stalo standardem. Já ovšem doufám, že rok 2009 E, bude pokračovat i v roce 2010, tedy ty jeho úspěchy. Důležité je, a to zdůrazňuji v tomto kroužku a prosím vás, abyste to komunikovali dále, že pokud jde o rok 2009, tak jsme samozřejmě museli zohlednit účetní dvůr a nemůžeme říci, že to bylo snadné. 15 zemích se prováděla kontrola projektů, bylo jich více než 80 těchto projektů a byly tam země, nebo jsou tam ještě nyní země zastoupeny, které jsou známé tím, že se tam eh, vyskytují opakovaně problémy a museli jsme tam zavádět příslušná opatření jako risk monitoring a podobně. Samozřejmě, že se už ukázaly efekty a v této souvislosti tady musím říci, že nástroj, který schválil parlament a který je vlastně regulativním nástrojem a je to možnost přerušení plateb, které už v našem případě byly generálním ředitelem uloženy. Takže doufáme, že můžeme říci, že se tento nástroj osvědčil. Víte, že první opatření bylo to přerušení a potom když to nevedlo k žádným uspokojivým výsledkům, tak existuje možnost že toto přerušení může trvat maximálně 6 měsíců a pak je důležité podat žádost komisi a komise musí suspendovat eh, vlastně tyto platby musí vyslovit suspendaci. V minulém roce jsme jich měli sedm, letos máme celkem 43 přerušení a pokud jsem správně informován, z toho 16 v současné době ještě platí. Průměrné trvání tohoto přerušení byly tři měsíce a až dosud jsme nevyslovili žádné suspension. Já si doufám tedy, že je to znamení, že tento prostředek začíná fungovat. A my můžeme a musíme, to je vlastně úkol od parlamentu, musíme v nejbližším období důsledněji se orientovat na téma výsledky, efektivity. Musíme se soustředit na tuto politiku EU, strategie EU 2020, to je v podstatě základ a já si myslím, že je to především strategie EU 2020, která je vlastně důkazem, že potřebujeme regionální politiku, která zahrnuje všechny regiony. Samozřejmě regionální politika má i nadále za úkol zredukovat různé rozpory, pokud jde o úroveň blahobytu a hospodářské výbavy. Ale evropská politika musí být realizována prostřednictvím projektů v regionech, aby bylo zajištěno, že strategické cíle Evropy 2020 mohou být zrealizovány. Jinými slovy, jak by měla probíhat boj proti chudobě? Kde? v regionech přece. Jak by tedy vysokoškolsky vzdělávaní lidé měli působit? Především by měli působit v regionech. Jak by měla vzrůstat zaměstnanost ve všech regionech? Jak by měl vypadat podíl, který by měl stoupat eh, v regionech by to mělo být a to jednoduše hovoří o tom, že musíme také tento výzkum posílit ve všech regionech a musíme se dostat na 3% v rámci celé EU. Já mohu říci znovu, úspěšná politika může existovat pouze tehdy, kde tedy budeme realizovat strategii v regionech a jak už bylo řečeno, regionální politika je ta nejvhodnější politika, která to může zrealizovat. Já si myslím, že za druhé nám trošku uniklo, že musíme už nyní začít s realizací strategie EU 2020 i v průběžných rozpočtech. Jinak bychom si museli klást otázku, kdy vlastně chceme strategii EU 2020 zrealizovat. Pokud budeme čekat, dejme tomu do roku 2014, tak ztratíme hodně času. Existuje už tady kalkulace kolegy Levandovského, že tedy eh, prostředky představují už dneska více než 60 a musí se zaměřit na naše vytčené cíle. To je vlastně věc, na kterou se musíme podrobněji podívat, protože máme ještě k dispozici tři roky, které musíme využít, abychom mohli příslušná opatření zrealizovat s úspěchem. Už bylo řečeno, a říkám znovu, otevřeně, že došlo k diskuzi o návrhu kondicionality a to byla opravdu taková bouřlivá diskuze. Nemohu ani vyloučit, že pojem eh, této, eh, nebo toto označení jakési podmíněnosti je víceméně profilaktické označení. A my jsme toho názoru, že existuje cíl, který musíme na počátku tohoto období realizovat tak, že budeme definovat podmínky, aby realizace projektů v jednotlivých regionech proběhla rychleji a udržitelněji a také úspěšněji. Já si myslím, že každý v tomto sále ví, jak vypadají praktické příklady, když dojde k nějakému spoždění při realizaci projektu? Ve většině případů se nejedná jenom o peníze, ale také o problémy v kapacitě, o nedostatek zkušeností a znalostí. A Mimo jiné, také zákonné podmínky možná neexistují, anebo se také nerealizuje evropské ustanovení na národní úrovni. Toto všechno jsou okolnosti, které jsou známé a já si myslím, že jsme takto argumentovali a říkám tedy, že jsme dospěli eh, k sukcesivnímu porozumění mezi ministry a ministriněmi, že je to něco, které, že je to tedy něco, co je vlastně pro nás každodenním chlebem. A my se musíme postarat o to, abychom mohli realizovat tyto podmínky rychleji. Došlo také k diskuzi o rezervách, které jsou vázány na výkon a ta reakce byla takováto. Musíme přiřazovat v evropsky, ale na národní úrovni. Na národní úrovni musíme relokovat a existuje tady v podstatě národní odměňování. Podle našeho názoru je tomu tak, že na evropské úrovni se jedná asi o 2% rozpočtu, ale momentálně se o tom ještě diskutuje. Tento obnos potom v rámci evaluace je rozdělen těm regionům, které ovšem v rámci dohody o partnerství a investicích jdou za dohodnutý cíl. Co tím mám na mysli? Myslím si, že je to velice důležité. Jestliže opakovaně tady máme obavu, ať už odůvodněnou nebo neodůvodněnou, formuluje se tato obava tak, že performance rezerva je něco, co některé regiony a země nárokují a to není správné. Evropské cíle jsou přece společné cíle, které představují jakousi průměrnou hodnotu a abychom těchto cílů mohli dosáhnout, tak je nutné, aby se podílely všechny regiony například obnovitelné energie. Dneska už máme regiony, které splňují 20% a bylo by nesprávné, kdyby složili ruce do klína a řekli, my už máme 20%, teď jsou na řadě jiní. Ne, musíme pokračovat, také to děláme a musíme si stanovovat nové adekvátní cíle i pro tyto regiony, dejme tomu 40%. A když by se zjistilo, při takovém mezihodnocení, že to není 40%, ale možná 45%, co je možné dosáhnout, tak samozřejmě je tento region kandidátem pro tento, eh, pro tuto hranici, ale to platí i pro regiony. Ty mají momentálně třeba nulu a stanovili si 10%, což je polovina evropského cíle, ale tento region má také ambiciozní cíl, pro něj to je ambiciozní cíl a když dosáhne 12-13%, tak je to také v zásadě vzato kandidát na tuto performance rezervu. Ale v tomto bodě, a to vám říkám otevřeně, to musíme musíme ještě opravdu důkladně probrat. Tady je nutná osvětová činnost. Než se dostanu k časovému plánu, chci říci něco na téma rozpočet. Právě tady, v tomto kroužku, kde mám spojence a v parlamentu také, tady mám pocit, že na základě našich společných úspěchů v posledních měsících, které se manifestovaly eh, v té eh, zprávě o rozpočtu, v té dočasné zprávě o rozpočtu, kde se také vyslovilo přesvědčení v parlamentu i v komisi o tom, že regionální politika si vybojovala své staré místo zpět. Ale musíme říci, že zdaleka ještě všechno není vysvětleno a vyjasněno v té rozpočtové politice. Otázkou je, jak bude vypadat celkový rozpočet, to je i nadále tématem diskuzí a jak v rámci tohoto celého rozpočtu bude vypadat regionálně politická součást rozpočtu. Já vás varuji před tím, abyste si složili ruce do klína a řekli si, takže je už ruka v rukávě. Ne, není tomu tak. Teď e, se nacházíme v takovému procesu tání, abych tak řekl. Ale prosím všechny zúčastněné, aby zůstali i nadále bdělí a aby se postarali o to, aby bylo zajištěno, že v budoucnu budeme mít rozpočet, který bude i v absolutních číslech rozumný, což můžeme říci, že téměř v současné době tomu tak je, ale musíme mít i nadále na mysli naše cíle. V této souvislosti děkuji těm členům parlamentu, kteří prostřednictvím zpráv a tak dále tuto politiku nadále sledují a postarali se o příslušnou senzibilitu pro toto téma. Rozpočet, druhý bod. I nadále se diskutuje o trvání finančního období Slyšel jsem tu a tam, že se hovořilo o pěti letech, ale současně se chápe, že regionální politika by potřebovala spíše těch sedm let. Já si tedy myslím, že podle mého názoru a tím by sedm let byla rozumná hranice. Nebo ten návrh Barosa 5 plus 5, ale pouhých pět let podle mého názoru z hlediska regionální politiky je opravdu velice obtížný cíl, protože nikdy bychom se v podstatě nedostali do fáze roll-out v rámci naší politiky. Pro příští rok jsme vedli ten eh, obsáhlý konzultační proces eh, v lednu, v únoru bude fórum, na kterém se budou diskutovat stanoviska, zpracovávají se diskuzní příspěvky a e, výsledkem bude nová zpráva která se stane základem pro naši práci a zohlední regule uprostřed roku přibližně to bude v souladu s návrhem na budoucí finanční období, což by logicky souvislelo a na konci roku bychom potom chtěli, paní předsedkyně, předložit návrh na různé řešení v rámci fondů pro zemědělství, rybářství, strukturální fondy. Jen tak abychom v podstatě zjistili, jaké společné body tady máme, abychom měli vylepšený underground a performance. Jak už jsem řekl, momentálně vypadá situace tak, jak jsem ji popsal a je to ta situace, na kterou jsem vás chtěl obzvláště upozornit. Už v minulosti jsme měli možnost hovořit s parlamentními skupinami o různých aspektech. Já jsem i nadále velice rád k dispozici pro vaše otázky. Jak už jsem řekl, nyní provádíme určitou reflexi diskuzí Zhruba před jedním měsícem došlo k tomu, že jsme e, dospěli k usnesení, ale i nadále se to stává předmětem politických diskuzí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Dovolte mi, abych začala s panem Lambertem, panem Nislerojem, potom paní Krelová. Kolegové, prosím vás, buďte maximálně struční, protože máme velice málo času. Prosím, Lamberte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme tři věci, tři otázky. Když se podíváme na pokrok v naší práci, tak bych se rád zeptal, zda komise může vysvětlit nařízení, která můžeme očekávat. Je naprosto jasné, že tady bude obecné nařízení. Očekává se, že tady bude ještě oddělené nebo další oddělená nařízení pro fond soudržnosti a pro Evropský regionální fond. RDF, tedy eh, Fond eh, pro rozvoj. Čili nás čeká spousta činností v následujících letech a mě by zajímalo, jaká bude legislativní práce, kterou budeme muset řešit. Někteří lidé říkají, že se různé otázky se skupí trochu jinak, že tady budou tři oddělená nařízení, která se seskupí jinak, než očekáváme. Čili pro nás je to nesmírně důležité, abychom věděli, jak to bude seskupeno a jaké dohodnutí, jakou dohodu musíme dosáhnout mezi politickými skupinami. To je první věc. Za druhé, chtěl bych zdůraznit skutečnost, že když se podívám na stránku 18 vašeho shodnotí, tak dáváte velký důraz na příspěvek ze strany jednotlivých států. Musíte mít eh, takzvaný eh, smlouvu o partnerství, členské státy a Evropská unie musí spojit své závazky a já si nemyslím, že ta úloha je dostatečně jasná. Není dostatečně jasné, jakou úlohu sehrávají regiony a města. V tomto výboru jsme se bavili o tom, že bychom měli mít územní pakt pro jednotlivé země, které by se měly podepsat. A v tomto kontextu si musíte vzpomenout také na ty velké vlajkové lodě, velké projekty, které vyhlásila komise. Musíme vědět, jaké závazky existují na půdě jednotlivých eh, členských států. Máme více úrovňovou vládu, musíme vědět, jak ji budeme aplikovat, čili nezáleží jenom na těch národních eh, celkových číslech, eh, ale musíme mít také jasnou představu, jak to bude vypadat na regionální a místní úrovni. Můžete nás tady lépe informovat o tom, zda budeme mít územní pakt, který se bude hodovat pro jednotlivé země. A dále otázka toho období, jestli to bude pět let nebo sedm let. Je tady celá řada věcí, které ze strukturálního hlediska potřebují minimálně deset let, aby mohly být náležitě naplánovány. Mohl byste také zareagovat na tuto otázku? Mohl byste třeba vysvětlit ten systém 5 plus 5, kde by například měly zvláštní vyčlenění nějaké inovativní projekty, strukturální projekty, výstavba výzkumných zařízení. Všechny tyto věci trvají velice dlouho a nemůžete tyto projekty a plány měnit každých pět let. To jsou tedy tři otázky a chtěl bych vám poděkovat a myslím si, že se vedete velice dobře. Děkuji. Eh, eh, Děkuji, Danuto. Připojuji se jenom k tomu, co řekl Lambert. Já jsem se zabývala finančním plánováním. V pondělí jsem byla v výboru škole a tam jsem se zúčastnila diskuze na toto téma a ve skutečnosti skutečně můžu říci, že jsem dospěla k dojmu, že se jednalo o to, že legislaturní období parlamentu a finanční výhled byly v téměř uvedeny v soulad. Diskutovalo se o této záležitosti, co je skutečně skutečně smysluplné. Jestliže se dospěje k tomu období pěti let, tak pro zemědělskou politiku a pro politiku soudržnosti bychom potřebovali dlouhodobější nástroj. A pak se ptám, jak by se nám to mělo povést a plánuje se rozpočet na pět nebo na deset nebo na sedm let a zbytek na pět let. Musíme tady tedy opravdu skutečně dát pozor a musíme se zapojit do diskuze. Já to považuji za velice důležité. Mám další eh, dotaz. I k nám dospěly takové fámy, že komise připravuje nařízení o fondech pro regionální politiku. Naší skupině se zdá, že je to opravdu obtížné. My bychom skutečně byli masivně proti, ale možná byste nám to mohl trošku vysvětlit, pane komisaři. A pak bych měla ještě jednu otázku, která by se týkala té kondicionality, pokud je o členské státy. To je přesně to, co si pod tím můžeme představit. Pod tím si můžeme představit úplně všechno. Možná byste nám to mohli vysvětlit. Mě by zajímalo, zda skutečně s členskými státy se bude vyjednávat o tom, na jaké priority budeme tyto peníze v příslušných členských státech vydávat nebo měly by se vydávat a jaké právo spolurozhodovat tady budou mít evropské, národní a nebo místní úrovně. To by mě velice zajímalo, protože s tím můžeme skutečně řídit ekonomickou politiku. Můžete nám k tomu nějaké vysvětlení podat? Pokud ano, budu velice ráda. Děkuji. Dám Ramana Manesku. Mulțumesc, doamnă. Děkuji, paní Romanescu. Uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru, pentru prezentare. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání a s velkou pozorností můžu říci, že jsem pročetla tento dokument, ale mám několik otázek, pokud tedy pochopíte, pokud dovolíte. Jedná se to tady především o opatření, která nyní existují. Osvědčila se, já bych považovala za správné, aby tato opatření, pokud jsou v souladu s cíly politiky soudržnosti, i nadále pokručovala, ale tady jsem viděla, že některá opatření v rámci kondicionality byla zavedena a nemají přímou souvislost s politikou soudržnosti, například porušování stabilit, paktu stability nebo veřejný deficit, nebo nedodržování evropské směrnice. To všechno tady chápu tak, že členské státy by měly být sankcionovány tím, že jim budou vlastně odepřeny prostředky z fondu eh, politiky soudržnosti. Tady se jedná podstatě o kolektivní nástroj pro management členských států a tím by se měly zabývat členské státy. A já si myslím, že jsme tady v podstatě v protikladu k tomu, co jsme probrali v minulosti. My jsme si přece řekli, že něco takového se nesmí stávat. Místo, aby se pomohlo regionům a místním organizacím, aby tyto prostředky dostaly, dostáváme se k protiefektu a sice eh, k sankcím. Sankcionujeme regiony za chyby vlád. A já si vzpomínám, že kolega Levandovský řekl, že se mu to nezdá být korektním, aby regiony pikaly za chyby svých vlád. Takže uživatelé by těchto prostředků by neměli pikat za chyby. Já jsem pro, aby tyto prostředky byly používány korektně, abychom cílů dosáhli, ale myslím si, že hranice politiky soudržnosti by měly eh, hovořit o tom, že toto není ten, ty sankce správný finanční nástroj. Pokud je o finanční management, tak tady samozřejmě potřebujeme to prohlášení o spolehlivosti, které by mělo být nezávis, výsledkem nezávislého auditu. Já si myslím, že komise by tady měla počítat s takovým kontrolním formulářem a měla by konta uzavřít v případě, že tato politika není v pořádku. Ale co uděláme u těch multilevel programů? Já si myslím, že pokud jde o ty sankce, tak to klaplo v politice zemědělství, ale politika soudržnosti, ta se rozvíjí po delší dobu a mohli bychom potom mít technické problémy, mohli bychom spíše dospět k byrokracii, která která bude ještě tady více rozšířena, bude to ještě další kontrolování, něco, co v podstatě ale nepotřebujeme. My chceme přece zjednodušení, my chceme single audit, chceme společná pravidla pro členské státy a pro dialog s místními orgány cíle, které jsme si vytyčili, opatření, která považujeme za eh, opravdu vhodná, ta by měla být v souladu s opatřeními, která uděláme. Další bod, který chci zmínit, se týká opatření pro zlepšení příspěvku členských států. Tady je tedy v podstatě návrh komise, který považuji za velice komplikovaný, pokud alespoň chápu tento text. Já si myslím, že potřebujeme jasné vyhodnocení, jasnou evaluaci, jak se v podstatě používala tato opatření a co je dlouhodobým efektem těchto opatření, protože jenom tak můžeme odhalit negativní dopady a můžeme také zaručit, že k těmto negativním dopadům nedojde. Já tedy očekávám od komise konkrétnější opatření, konkrétnější vyhodnocení situace. Samozřejmě, že je dobré mít určité zásady v této politice soudržnosti, to považuji za korektní, ale v posledních měsících tam jsme měli dobrou spolupráci a já jsem navrhovala komisi konkrétní opatření a přála bych si, aby tato opatření našla také určitý odraz v návrzích komise. Dohodli jsme se o zásadách, ale rádi bychom také viděli konkrétní opatření. Děkuji panu Hánovi za některá prohlášení k některým bodům tohoto návrhu páté zprávě o soudržnosti jsme tyto návrhy našli, ale je tady ještě celá řada otázek. Ústřední otázka je eh, vlastně k tomu vašemu komentáři. Vy chcete dát všem regionům možnost čerpat podpůrné prostředky, aby dosáhli cílu strategie 2020. Jak to chcete spojit s tou skutečností, že celkem máme méně peněz k dispozici, což už teď víme? Jak to chcete také spojit s tou situací, která se týká smlouvy, eh, která se soustředuje na znevýhodněné regiony? Já si myslím, že tady to zatím není vůbec vyjasněné a bylo by dobré, kdybyste nám vysvětlil návrhy z páté z kohezní zprávy. Další bod to je smlouva o rozvoji. Jak jsem to pochopila? A jak jsem pochopila také vyjádření zde regia, tak je to skutečně smlouva, která by měla stanovovat i národní strategické plány, které by měla zostřit a učinit závaznějšími ale ta nejvyšší národní úroveň těch členských států by měla být absolutně upřesnostněna, aby vlastně v Evropě nebyly žádné regiony, které by byly z této otázky vyňaty. Partnerský princip to je přece důležitá věc. Partneři nemohou být jenom diváky, protože se tady jedná o vlastně smlouvu, která je uzavřena na nejvyšší úrovni, ale ve vašem dokumentu není nic řečeno o těch cílech, jak by to mělo být eh, v souvislosti s touto smlouvou. Já vítám ten, tuto smlouvu, protože si myslím, že je to dobrý nástroj pro členské státy, ale celá ta myšlenka regionální politiky, zůstává v podstatě na okraji a já si myslím, že tomu musíme čelit. My jsme také vystaveni masivní kritice. A já si myslím, že je třeba vysvětlit, jak to vypadá. Ano, Já bych se jenom chtěl připojit k předřečníkům a chtěl bych zvýraznit jednu důležitou roli a to je Eh, spolurozhodování a diskuze o jednak budoucích cílech a samozřejmě o nápravách těch chyb, které byly v minulosti. Čili potřebujeme jasnou analýzu s pojmenováním jednotlivých chyb a mě osobně velmi zajímá spolupráce. Do you have translation? There is no German translation, I am no, no, told. No, in English it's okay. English is okay, okay, so we can yeah, but we don't have now? German translation. Just, just we ask for German translation. Yes. Čili ještě jednou zopakuji, že pro mě je důležitá spolupráce na všech úrovních na základě partnerského přístupu. To si myslím, že nám zaručí, aby ty výsledky byly co nejefektivnější. To znamená, jak při přípravě nových výzev, nových programů, tak samozřejmě při té analýze kde je potřeba zdokladovat, kde došlo k jednotlivým chybám, aby ty procesy probíhaly rychleji. Chtěl bych ocenit eh, práci pana komisaře v oblasti prosazování té urbání dimenze, kterou já vidím jako velkou budoucnost pro dobrou spolupráci městských a urbánních oblastí. Urbání znamená spolupráce venkova směrem, směrem k městům a i velká města si musí uvědomit, že třeba z hlediska dopravy a zaměstnanosti tyto, tyto, eh, tato území musí nějakým způsobem spolupracovat. Čili chtěl bych se na závěr zeptat, jak chce komise zaručit, aby do budoucna ta víceúrovňová spolupráce byla zaručena. Děkuji. Mm, I would like now to ask Commissioner to pick up those issues. Nyní poprosíme pana komisaře. Pokusím se odpovědět na různé dotazy, které tady byly položeny ze strany koordinátoru a zmíním různé aspekty. K té otázce spolurozhodování. Já se pokouším v mnoha těch akcích, které se teď eh, konají v členských státech a v regionech, která navštěvují, tam se snažím vytvořit povědomí o tom, že především vytváření programu a vyjednávání o programech není jenom něco, co by se vyjednávalo mezi komisí a členskými zeměmi, ale že jsou do toho i zapojeny regiony a nejenom regiony, ale také lokální úroveň. Já konstatuji při těchto akcích, že lokální úroveň si stěžuje na to, že všechno zůstává vyset na regionální úrovni. Takže tam máme různé úrovně, na kterých to může zůstat vyset. A ve smyslu multilevel governance je třeba zapojit všechny aby byla dána příslušná identifikace, aby mohli pokud možno všichni spolu rozhodovat. Musím vám ovšem také říci, že samozřejmě nemohu jít nad rámec konstitucionálních podmínek mohu pouze společně s servisem upozorňovat na možnosti, které tady jsou, kdo se může účastnit toho vyjednávání, aby pokud možno byly zapojeny všechny úrovně abych odpověděl na otázku své kolegyně. Partnerství a inve- smlouva o investicích, to je samozřejmě také smlouva, která byla uzavřena podle možností a podle podmínek, alespoň se tady identifikují jasně partneři i ve Spolkové republice byla podobná diskuze, protože tam spolkové země mají, jak je známo, velice silné postavení. A já se domnívám, že například v takové eh, to konstitucionální úrovni potřebujeme jakousi zastřešující smlouvu, která se omezí na témata, která budou národními tématy. Například v Německu máme ten národní operační program v oblasti dopravy, ale tam, kde se uzavírají operativní programy se zeměmi, tam musí být také uzavřena smlouva o partnerství s těmi jednotlivými zeměmi. My zatím nemáme žádný eh, žádné konečné stanovisko, abych řekl, ale jak se doposud ukazuje, musíme tady postupovat specificky podle některých zemí, pokud jde tedy o formální záležitosti. Pokud jde o obsah a materiální záležitosti, už jsem řekl, že se budeme snažit aby byly pokud možno zúčastněny na těch jednáních všechny úrovně. A já chci využít této příležitosti, abych zopakoval, že ta e, možnost spolurozhodovat se nesmí omezit jenom na regionální úroveň, ale měla by být do toho zahrnuty i lokální úrovně, protože ty jsou opravdu velice citlivé. K otázce jak dalece by se to mělo sjednotit. Já jsem řekl, že v zásadě máme zájem, což je i zájmem těch uživatelů, abychom měli pokud možno jednotná pravidla. Především, ale zatím se o tom ještě teda diskutuje, ale Především se jedná o ten eh, Evropský sociální fond a fond pro regionální rozvoj, aby tedy podle mého názoru byly vydány, byla vydána určitá specifická pravidla, ale nechci tady mít v uvozovkách pokud možno největší separaci. Cílem je pokud možno společný postup, i pokud jde o fond soudržnosti. Jak už jsem řekl, na to se ještě musíme podívat. E, jsou tady někteří, kteří mi budou říkat, že e, Fond pro soudržnost e, má omezené kompetence pro určité oblasti a že v mnoha regionech je podobné téma v různých, abych tak řekl, krabičkách nebo hrncích, z čehož se rozděluje ten rozpočet. Ale pokud možno nejvě- velké sjednocení a harmonizace, to je cílem, i když musíme zohlednit určitá specifika, to je pochopitelné. Pokud jde o tu kondicionalitu, tady bych se vrátil ještě k tomu, že je třeba, abyste pochopili, že tady vedeme diskuzi, která jde nad rámec regionální politiky. Jak vlastně budeme zacházet s členskými státy z hlediska evropské úrovně, s těmi státy, které se prohřešují proti těmto dohodám, které se týkají paktu stability a růstu. Já eh, jsem optimista a doufám, že to bude akademická diskuze. Nemáme tolik eh, států, které by se prohřešovaly významně proti této dohodě. Jak už víte, výsledkem byla diskuze o možných sankcích. Někteří chytří právníci zjistili, že už dneska v těch pravidlech pro fondy soudržnosti jsou některé paragrafy, které by byly vhodné pro použití té suspenzace prostředků a zatím se o tom nehovořilo. My jsme tehdy diskutovali i v komisi a někteří kolegové a kolegyně zjistili, že tento prostředek se použít nedá, protože zahrnuje jenom 15 zemí a ostatních se to nedotýká. A to byla vlastně celá ta diskuze o otázce sankcí té diskuzi se dospělo ke stanovisku, pokud by sankce měly být prohlášeny, tak by se to týkalo celého rozpočtu z EU pro příslušnou zemi. To je ale momentálně ještě téma, o kterém se diskutuje. Jedná se o rozpočet té příslušné členské země. Ale musíme tady zohlednit specifika různých zemí a zprávu o soudržnosti potom musíme formulovat tak, aby se týkala celé Evropy, ale i nadále platí pravidlo, že se to týká celého rozpočtu EU. Diskutovalo se o tom také interně a opakovaně a my jsme dospěli k názoru, že tyto peníze ze strukturálních fondů by měly sloužit především k zvládnutí potíží a oživení ekonomiky, takže vlastně ty sankce by byly kontraproduktivní. A to byl také bod, kdy se opravdu na tom neformálním setkání ministrů diskutovalo velice bouřlivě. Dospělo se ke stanovisku, že makro ekonomická kondicionalita není žádoucí nebo že by neměla být akceptována. Pokud jde o členské státy, příslušní ministři a ministrině akceptují kondicionalitu, která se vztahuje k politice soudržnosti. A já bych řekl, podle mého názoru je to i to nejdůležitější, pokud tedy máme ten společný zájem, jak už bylo řečeno, abychom zrealizovali ty projekty. Pokud jde o auditing, už jsem opakovaně řekl, že se musíme postarat o to, aby členské státy zavedly takzvané dodatečné audity, protože je možné některé systémy zjednodušit i zharmonizovat, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na legislativy, které jsou specifické pro příslušné země a které se tady částečně také používají. Pokud jde o finanční rozměr, paní Šojte, já jsem opakovaně řekl, že potřebujeme rozumný rozpočet a rozumný, to je podle mého názoru, to je rozpočet, který bude přibližný v absolutních číslech tomu, jak to vypadá v současnosti. Já jsem se nikdy netajil tím, že budoucí rozpočty jsou signifikantní v absolutních číslech a jsou tady i různé úvahy, že tedy takto to nemůže fungovat, protože už dneska máme regiony, které z důvodu své velikosti, tedy nejsou příliš velké a nemají ani příliš mnoho obyvatel, nedostávají dostatek peněz. A jestliže se dostaneme pod určitou hranici, tak samozřejmě budou ty administrativní náklady také větší, eh, nežli ty, které bychom skutečně do projektu mohli investovat. Ale tím nechci říci, kde máme tu dolní hranici, ale je to určitá legitimní hodnota pro posuzování rozpočtu v absolutních číslech a poměřovat to v těchto číslech a nikoli v procentech. Já si myslím, že relace mezi konkurenceschopnými regiony a konvergenčními regiony, které dneska, kterou dneska máme asi e, v poměru 1 ku 10, takže tato soutěživost by měla být zachována. Ale chtěl bych využít té příležitosti, abych vám řekl, Především to adresuji parlamentářům ze zemí příjemců, což je tedy mé hodnocení. Pokud dojde k tomu, že bude redukovaný rozpočet, tak by mohla možná vzniknout situace, kdyby regionální prostředky šly jenom do konvergenčních regionů a ty blahobytné státy v uvozovkách by nedostaly nic máme netoplatce, například Německo, a tam je jednoznačně stanoveno, jak to má vypadat. A jestliže, jestliže dojde k redukaci, eh, k redukci promiňte, regionálních fondů, tak musíme vycházet z toho, že dojde k proporcionálnímu krácení a z tohoto důvodu to vlastně ty příjemce postihne odpovídajícím způsobem. Za určitých okolností by se potom bychom se potom zřekli těch regionů, které jsou schopné soutěže. A pak by samozřejmě ani ta strategie EU 2020 nefungovala správně. Teď tedy máme regiony, které jsou konvergenčními regiony a my vycházíme z toho, že v budoucím programovém období se dostaneme pod 70 takovémto regionu, takovýchto regionů. Dneska jich máme asi 155 milionů lidí v těch konvergenčních regionech a jestliže se počet těchto regionů bude vyvíjet tak, jak to momentálně vidíme, tak v budoucím období to bude jenom 120 milionů lidí, kteří budou žít v těchto konvergenčních regionech což samozřejmě bude důležité pro úspěch této politiky v dalším časovém období, ale ukazuje to také, že dostaneme nějaké uvolněné prostředky, které by mohly být potom použity někde jinde tak, aby byla dána možnost z rozumného rozpočtu řádným způsobem vybavit všechny regiony prostředky. Teď ta otázka, která se týkala performance. Samozřejmě to závisí na tom, co v podstatě bude dosaženo, pokud jde o procenta v absolutních číslech, ale já si myslím, že o tom musíme diskutovat ještě v nejbližších týdnech i měsících za a Zda tento projekt vůbec přežije, což bych si přál, a za B musíme paralelně diskutovat, kde má dojít k realokaci, ale jak už jsem řekl, Eh, dochází už k té celkové realokaci, k přidělování těch prostředků. A přidělování prostředků v regionech probíhá pravděpodobně tak, že je to v souladu s tou performance. Ale konkrétní Odpověď vám v současné době nemohu dát, to je příliš brzy. My kolegové, kolegyně, máme následující situaci 10 minut, 11 přihlášených ještě do diskuze. Pan komisař samozřejmě by nám chtěl přednést trošku i Dunajskou strategii, kterou přijala komise Máme tak asi 10 tak 15 na konci našeho setkání k dispozici. Nyní máme ještě 11 přihlášených do diskuze. I pokud budeme disciplinovaní a bude to méně než minuta na jednoho člověka, tak to nemůžeme stihnout. Čili, prosím, Lambert. Procedurální poznámka. V tom sdělení komise v podstatě došlo, došlo vlastně k, k diskuzi ohledně páté kohezní zprávy. A já osobně si myslím, že je velice důležité, abychom měli nějakou další možnost, ještě další diskuze, protože já jsem sice obdržel odpovědi, ovšem to nejsou dostatečné, dostatečné pro mě odpovědi, jakožto pro politika, čili potřebuje něco konkrétnějšího, pokud jde o přípravu tohoto nařízení, všechny obecné záležitosti, Prostě moje dotazy, děkuji vám za odpovědi, ovšem nebyly to odpovědi konkrétní. Proto bych rád požádal předsednictví i náš sekretariát, abychom si našli ještě nějaký další termín před tím kohezním fórem. Ano, já jsem to chtěla navrhnout, říká paní předsedající. Budeme pokračovat v naší diskusi. Pan komisař vyjádřil ochotu přijít mezi nás i v lednu, abychom mohli pokračovat. Řekněme pět lidí, milí kolegové, že bychom vzali. Prosím, aby to bylo kratší než minutu, ten váš dotaz, a poté poprosíme o rychlou odpověď pana komisaře a poté další dotazy až v lednu. Bohužel taková je realita. Paní je naše nová členka, pokud jsem to správně pochopila. Ano, děkuji, děkuji za slovo. Dobré dopoledne vám všem přeji. Děkuji za slovo, paní předsedající, a pokusím se o stručnost. <clears throat> Čili velice stručně. Velice rychle stávající situace, pokud jde o strukturální situaci, pokud jde o fondy, které máme k dispozici na regionální úrovni. Osobně se domnívám, že je velice důležité, abychom měli rozvojovou strategii s ohledem na lidský kapitál, fyzický kapitál, kromě HDP, ptám se, využijete-li i další indikátory nebo jiná kritéria pro hodnocení této úrovně. Druhá otázka. Zmínil jste se o některých regionech, především málo osídlených regionech. U mě například v mém regionu trpíme tímto problémem. V rámci páté kohezní zprávy hovoří komise o výzvě, kterou představuje stárnutí populace. Proto se ptám, jaká opatření plánuje komise v rámci budoucí politiky soudržnosti z možností řešit tuto problematiku málo osídlených oblastí a zároveň stárnutí populace. Poslední dotaz. Evropský parlament tvrdí, že budoucí fondy musí být udělovány na základě konvergenčních kritérií. V páté zprávě se hovoří i o nové dočasné kategorii regionů, která by nahradila ten systém phasing out a phasing in, to znamená to postupné zavádění a upouštění od tohoto systému. Proto bych se ráda zeptala, co komise plánuje v tomto ohledu a jak bude vypadat, řekněme, nějaké nástroje pro přechodnou pomoc. Děkujeme, říká paní předsedající, prosím o stručnost, jedna minuta na člověka, abychom opravdu mohli uspokojit všechny, nebo teda většinu z vás. Mikael, děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Hm, dvě poznámky, velice stručně. První. Pan komisař rád bych se zeptal, jakým způsobem se díváte na dopad finanční krize, kterou pocitují především některé z našich zemí, jakým způsobem na to nahlížíte, to znamená, jakým způsobem a jaký dopad to bude mít na poskytování financí. Protože bylo nám řečeno to, že ty země, které se potýkají s finančními problémy, budou nějakým způsobem postihnuty a že by to mohlo mít dopad i na regionální politiku. Druhá otázka. U nás v našem výboru jsme přijali zprávu, kterou poté přijal Evropský parlament. Byl to návrh týkající se transparentnosti financování jednotlivých regionů. Ptám se, zda jste to vzali v potaz a pokud ano, tak v jaké formě. Děkujeme. Pan Silvio Kony, další. Paní Silvia Kony, děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, ráda bych poděkovala za to, že jste mezi námi, za to, že jste mezi nás přišel, opravdu za ty kvalitní výměny informací, které pravidelně probíhají. To znamená, že to představuje opravdu konkrétní formu, konkrétní partnerství mezi našimi institucemi a zároveň samozřejmě je to důležité i pro lokální partnery na lokální úrovni. Myslím si, že je to pro nás pro všechny velice důležité. První záležitost, které bych se ráda věnovala, je městská politika, urbání politika. Jak víte, je to zásadní záležitost pro mě mě osobně má velikou důležitost, protože budoucnost politiky soudržnosti. Já jsem místo předsedkyní v této oblasti a pro mě je to nesmírně důležitá oblast, tento městský rozměr, urbání rozměr. A myslím si, že bychom proti sobě neměli stavět tu politiku venkova a politiku měst, protože to jsou doplňkové politiky a mě to zneklidňuje, mě to opravdu zneklidňuje, protože tato politika venková přece ve zprávě, v páté zprávě o soudržnosti v podstatě se jí nevěnuje dostatečná pozornost a ve všech těch dokumentech, které, kterým se věnujeme, to znamená, které analyzujeme i zde v parlamentu, strategie pro rok 2020 a tak dále, všechny ostatní strategie, ta, ta Mm, venkovská politika a tato strategie v podstatě je jaksi zanedbávána. Občas dokonce některý z těchto, z těchto dokumentů zcela chybí v těchto dokumentech. Proto bych chtěla, abyste nás ujistil o tom, že skutečně tomu tak nebude a že skutečně dojde k lepší koordinaci, to znamená všech těchto fondů, které máme k dispozici pro, ro, pro uh, místní rozvoj, regionální rozvoj a tak dále. Je to velice důležité pro teritoriální soudržnost, teritoriální kohezi, která je samozřejmě předmětem vaší vaší zprávy. Samozřejmě mám ještě další dotazy, všem nemáme čas a ráda bych poděkovala a předložím je na další schůzce. Mikál Toiler, půl minutky opravdu a ostatní kolegové potom už opravdu, opravdu až v lednu. Ano, takže pokud chcete, tak ale opravdu jenom na 30 vteřin. Is Mikael with us? Ne, není mezi námi? Ne, není jste Mikael? Dobře, tak poprosíme pana komisaře o odpověď. <clears throat> okay, um, Entwicklungsplan. Plán rozvoje. Je velice důležité, aby regiony již nyní začaly s přípravou na jednání a rozhovory pro období po roce 2013. Existuje tady celá řada sdělení na adresu komise i od komise, jaké možnosti zde existují s ohledem na vytváření rozvojového plánu. Znovu opakuji, že jsou to jednání, která musíme vést s regiony, s lokální úrovní, ale také s členskými státy, ale samozřejmě, že zde jsou i návrhy ze strany regionu a ze strany členských států, které by měly být předkládány. Bylo by absolutně zcestné, kdyby komise všem regionům měla sdělovat, co se v nich má odehrávat. Naše chápání je toto. My, jakožto partner při jednání jsme vlastně k dispozici a chceme ověřovat, zda různé cíle jsou dostatečně ctižádostivé, ale také realistické. Zda programy jsou v souladu se strategií EU 2020. To je tedy ta naše práce, náš podíl. Ale úvahy, jak by se region měl vyvíjet, ty musí první řadě vznikat v regionech a můžou přicházet především z těchto regionů. I s ohledem na ty znevýhodněné regiony, těžko dostupné a tak dále. Otázka demografie, to je otázka, která nás stále doprovází a nikdo z nás nemá jednoduchou odpověď protože když se díváme v celé Evropě na tento fenomén, dochází tedy k depopulaci ve venkovských oblastech, všichni se stěhují do měst a já si myslím, že nikdo z nás eh, si nemyslí, že je to žádoucí jev. Podle mého názoru my můžeme postupovat jenom tak, že bychom měli pracovat s každým regionem, v uvozovkách řečeno. Já už jsem navštívil mnoho regionů, i takové regiony, které jsou skutečně geograficky znevýhodněné a je jich jenom málo, které to dokázaly, aby si sami stanovili hospodářskou dimenzi, především z důvodu této své polohy a je jich velice málo, které jsou schopni to využívat. Hovořím o klastrech. Jestliže tedy budeme postupovat proti tomu vylidňování venkova, tak musíme vytvářet ekonomické perspektivy, možnosti vzdělávání, co všechno potom povede k tomu, že lidé v, této, v tomto regionu zůstanou, že se tam budou dobře cítit a uvidí tam svoji perspektivu. Bohužel to nejsou záležitosti, které jsou realizovatelné s příslušnými výsledky ze dne na den ale máme tady i některé regiony, a není jich málo, které s tím už začaly nebo začínají. Tím se dostávám k tomu tématu vztah město-venkov. Promiňte, že jsem na to předtím neodpověděl. Já jsem opakovaně říkal, že jsme se soustředili na města, Nejenom proto, že 70 Evropanů žije v městských strukturách, ale protože v stávajícím programovém období, kdy jsme to pozorování prováděli, jsme museli konstatovat, že města, pokud jde o vybavení finančními prostředky v rámci operačních programů, nebyly dostatečně vybaveny. Zatímco venkov má vlastní programy, které jsou vlastně v sektoru agrárním, ale v našem vlastním programu by měly být také obslouženy z těchto fondů a naším úkolem je tato rozhraní vylepšit, aby nedocházelo k žádnému překrývání, abychom měli na zřeteli, že prostředky pro rozvoj venkova byl dán k dispozici pro celý tento prostor, nejenom pro zemědělské podniky, protože na venkově existují i jiné podniky, nejenom zemědělské. A to je vlastně eh, cílem této iniciativy. Mělo by to zahrnovat celý venkovní prostor. Je to jenom zdůraznění toho, co jsme zjistili, že v minulosti tady byly deficity. Momentálně se nediskuje, nediskutuje o tom, že by někde měly být prohlášeny sankce v souvislosti se strukturálními fondy. Důsledek finanční krize se dá pozorovat v tom, že v mnoha zemích Soukromý sektor váhá s investicemi především tam, kde se jedná o velké víceleté projekty a tam nejsou ještě ochotni nést riziko nebo připravit se na eventuální riziko. Tady vidíme určité váhání. Veřejné prostředky, ty tedy v rámci našich možností prostřednictvím předběžných plateb v letech 2009 až 2010 byly vydány v objemu 7 miliard navíc které pomohly vytvářet likviditu, spolufinancování země jako Řecko. Tam jsme dospěli k určité dohodě, která v tomto roce bude mít poprvé nějaké výsledky že mezinárodní kredity jsou vázány i na to, že části těchto úvěrů budou použity na kofinancování strukturálních fondů a těchto projektů, což znamená, že v tomto roce poprvé v Řecku díky společné pomoci můžeme vyčerpat plánovaný rozpočet a v příštích letech by to mělo takto pokračovat. A proto, jak už jsem řekl, ve veřejné sféře začínáme také eh, s tím, že se vlastně nově nahodí kola té ekonomiky, ale jak už jsem řekl, soukromá sféra zatím váhá. Opakovaně jsem také řekl, že existují regiony, kde jsou tedy v 75%, ale pod hranicí 100% máme také a máme 60 milionů lidí, kteří tedy vlastně eh, mají nižší HDP a proto jsem tedy oprávněn říci, že se jedná o jakousi mezikategorii. Musíme zajistit růst, ale musíme také zohlednit to, aby životní standard a blahobyt byl nadále zlepšován. Cílem je, aby se to spojilo. Úvaha je tady tato. Naším přáním je, aby platby byly rozdělnoměrně v průběhu těch sedmi let. Ne, že by na začátku to bylo víc a potom jí bylo to taková ta idea soft landing, ale my jsme spíše pro rovnoměrné rozdělování a možná spíš na začátku dávat méně. Děkujeme. A nyní máte pět minut na prezentování Dunajské strategie. Doufám, že vám to bude stačit. Já ještě, já se hrozně omlouvám, paní předsedkyně. Opravdu se omlouvám. Vy to obvykle sice neděláte, ale prostě nedostal jsem slovo a já opravdu si myslím, že to je diskriminace. Je mi to strašně líto paní předsedající, opravdu, opravdu, kdybych měla takovou moc a roš mohla náš den natáhnout do 48 hodin, tak bych to udělala. Ovšem já samozřejmě, pokud pan komisař zůstane, tak já se ještě pokusím, nebo vás dáme prvního na seznam v lednu. Já skutečně nemám, nemám tuhle tu moc, kdybych mohla to roz nějak prodlouží to naše setkání, tak bych to udělala. Ja, vielen Dank. Eh, also... Děkuji. Já samozřejmě jsem ochoten objevit se opět v lednu, abychom mohli hovořit o tom, co dneska nepřišlo na řadu. Možná, že budeme mít víc času než hodinu a půl. Nyní stručně k Dunajské strategii. Včera jsme v komisi probrali návrh této strategie, včetně plánu akcí a schválili jsme ho. Cílem je, aby v dubnu maďarské předsednictví a rada tuto strategii přijali a pak to bude tedy, abych tak řekl, posvěceno v červnu na summitu šéfů vlád a států. Cílem je, aby vlastně podunajská oblast, protože Dunaj vlastně protéká deseti státy, abych tak řekl, je tam 14 regionů, dále jsou zde ještě přítoky, které musíme zohlednit, tak my bychom chtěli tento tuto oblast nadále rozvíjet. Bydlí tam asi 100 milionů lidí, je to heterogenní obyvatelstvo Máme tam všechna tři podstatná náboženství, máme zde extrémní ekonomické rozdíly, ale právě proto máme také extrémní potenciály. Celkově vzato budeme mít čtyři velké kapitoly a jedenáct priorit v tomto plánu. Kapitoly jsou věnovány eh, splavnosti a loďařství. My jsme to poměřovali podle Rýna a máme tam potenciál tři, který je vyčerpán asi ze 3%, pokud jde vytížení a dopravní využití. Za druhé, abychom zlepšili situaci v oblasti životního prostředí a kvalitu vody a biorozmanitost v oblasti Dunaje, tak jsme vlastně zavedli takový druhý pilíř, který by se zabýval rozvojem eh, lidských zdrojů a bezpečnostní dimenze by měla být předmětem jednání i nadále platí, stejně tak jako ve všech makroekonomických strategiích, eh, nejsou to žádná dodatečná pravidla ani žádná administrativa navíc, ale nebudou také žádné prostředky navíc. Cíl musí spočívat v tom, aby stávající peníze ze strukturálních prostředků a z těch eh, prostředků pro dobré sousedství a tak dále byly použity tak, aby vznikla přidaná hodnota. Přidaná hodnota vznikne tehdy, jestliže se budeme výlučně soustředovat na projekty, které se mohou realizovat jenom díky spolupráci většího počtu regionů což jsme viděli také při různých tématech jako zlepšení kvality vody, splavnost, ekonomický rozvoj, spolupráce, kulturní setkávání, další formy spolupráce. Jenom v této formě je to možné. V roce 2012 budeme předkládat první takovou zprávu za e, poloviční období a to je v souvislosti s Dunajskou strategií ten vlastně náš první cíl. Mohu říci, že tento projekt je opravdu velice 20 žádostivý projekt, který členské státy podporují a vyvolal obrovskou euforii. A já doufám, že se to projeví v konkrétních opatřeních. Více než 800 stanovisek jsme dostali v průběhu tohoto procesu vývoje strategie, což ukazuje velký zájem o toto téma a také to ukazuje, že už neexistuje vlastně žádná oblast v Evropě, která by neměla zájem stát se součástí makrostrategie, ale my říkáme, teď se musíme soustředit na tu Dunajskou oblast, uvidíme, jak ty věci budou fungovat a pak eventuálně budou další kroky možné. Děkujeme, vážení pane komisaři, milí kolegové, milé kolegyně. Samozřejmě, pokud je o diskuzi o podunajské oblasti, ta rovněž proběhne v lednu, to všichni určitě víte. A pane Angorakise, já jsem vás chtěla poprosit, abyste položil otázku, všem vidím, že kolega odešel, takže to bude první člověk na našem seznamu v lednu. Máme obrovské množství ještě programů, které nás čekají do příštího let, ta, takže samozřejmě, že pokud budeme mít nějaké další ještě, pokud budeme mít možnosti v první polovině příštího roku, tak se pokusíme mít nějaké dodatečné schůzky, jinak bychom nemohli uspokojit všechny dotazy. Ještě jednou děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je zpráva paní Konstance Krel, je to bod číslo 5 na našem programu. To je bod číslo 5, to znamená, že jsme změnili pořadí našeho programu mezi čtyřkou a pětkou. Ještě jednou děkuji panu komisaři a nyní poprosím paní Konstance Krell, aby nám přednesla svou zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu být relativně stručná, neboť to, co jsem slyšela v všech těch prvních diskuzích ve výborech a co jsem i tehdy řekla, už nemusím opakovat a vynalézat něco znovu. Já jsem dala tento dokument k dispozici i v překladech, probrala jsem ho i se stínovými zpravodaji a podle možností jsme tam také zapracovali nápady stínových zpravodajů Stala se tedy součástí návrhu stanoviska. To se ukázalo například v těch bodech, které jsme zřetelně přepracovali. Pokud se hovoří o systému multilevel governance, tam je to velmi jasné. A já si myslím, že pro hlavního zpravodaje pana Garigu je velice důležité, že tady hodnotíme přidanou hodnotu evropské politiky soudržnosti a zdůrazňujeme, zdůrazňujeme význam kafe. A diskutovali jsme také o tom, zda tam nebudou i jiné priority. A v tomto stanovisku chceme skutečně ukázat na jádro celého problému. To je to, co jsme si přece vzali a já si myslím, že v naší rezoluci jsme to udělali už v minulosti dostatečně zřetelně. Já si myslím, že je důležité v tomto stanovisku poukázat na to, že Evropský sociální fond vidíme v rámci evropské politiky soudržnosti, že tady potřebujeme silnější koordinaci, což oblasti regionální politiky politiky, což ukázala předchozí diskuze, že je to velice nutné. V minulosti se také jednalo o současném střednědobém plánování. Ukázalo se, že to bylo úspěšné. Také přeshraniční spolupráce a její podpora je velice důležitá, proto je to znovu zahrnuto do tohoto návrhu stanoviska. To je skutečně bod, který je důležitý i v oblasti teritoriální soudržnosti a velice často je posuzován jenom jako jakýsi dodatek, přívažek, ale tomu tak není a proto je součástí tohoto stanoviska. Musíme skutečně hledět na to, aby bylo jasné, že si přejeme, aby byla politika soudržnosti k dispozici ve všech regionech, aby byla různá přechodná ustanovení, která jsou potřebná, což zatím ještě nebylo v komisi stanoveno. To musíme zatím ještě vyjednat. A samozřejmě já píšu toto stanovisko, eh, který se které se týká rozpočtu peněz a my jsme v minulosti skutečně dosáhli toho, že tato politika soudržnosti je možná jenom v případě, že budou k dispozici prostředky, které odpovídají přibližně tomu, co máme k dispozici teď a nebude to méně. Já si myslím, že takto jasná je už ta výpověď ze strany výboru a proto jsem to tam takto zapsala. Mám ještě otázku, která se týká eh, v středně střednědobého plánování. Tuto otázku jsem také tematizovala a já říkám, že to musí být minimálně sedm let ta lhůta. Jestliže potom bychom dospěli k závěru, že to bude deset let nebo dvakrát pět let, tak je to také určitý výsledek, ale musí to být minimálně těch sedm let a já doufám, že pan Gariga, který ve svém posledním stanovisku nezmínil těch sedm let ani jako možnost, já doufám, že pan Gariga se nechá přesvědčit o tom a že bude odpovídajícím způsobem reagovat na tu minimální lhůtu sedm let pro politiku soudržnosti. Mně je nejasné, Eh, ta diskuze, která teď se vede, jak by to mělo fungovat, to mi není vůbec jasné, jak to má fungovat v politice, soudržnosti, eh, jak by to mělo fungovat, ale jsou to dvě třetiny rozpočtu a já si nemyslím, zda by se tady mělo diskutovat o tom, že to bude sedm nebo deset let a pro zbývající třetinu pět let. Nevím, jak by to mělo fungovat. Skutečně vás tedy prosím, v našem zájmu, je nejenom díky tomuto stanovisku, ale potřebujeme toto stanovisko obhájit i ve výboru pro rozpočet. Já jsem znovu zdůraznila, že my jsme vlastně jedinou oblastí politiky, která vlastně eh, hovoří v té strategii 2020 o integrativních součástech a jsme jediní, kteří v tomto směru takto pracují a my jsme zřetelně proti sektoralizaci politiky soudržnosti. A znovu jasně zdůrazňujeme, že v této oblasti, jako je doprava, přeprava, vytváření pracovních místech, výzkum, vývoj. Tam jsme byli v minulosti úspěšní a my jsme toho názoru, že to může fungovat jenom v rámci politiky soudržnosti, nikoliv tedy v sektoralizované politice a rozpočet politiky soudržnosti by neměl být v zásadě roztříšťován. Já chci znovu poukázat na dohodu z poslední diskuze. Kontrola by se měla orientovat na výsledky. Potřebujeme zjednodušené postupy, pokud možno jednotné postupy s ostatními politikami Evropské unie a potřebujeme skutečně efektivně podpořit efektivní vydávání prostředků. To jsem tady znovu zdůraznila a doufám, že to, co tady navrhuji, jsou ty podstatné body, které v diskuzi členové výboru vyjádřili. Těším se na příspěvky kolegů a kolegyň. Děkuji, paní předsedkyně. Konstance, like ask... Konstance, děkuji a nyní Thomas Deutsch, který je stínovým zpravodajem za EPP. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök kedves. Děkuji za slova, děkuji za tuto možnost vystoupit. Paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, já jsem stínovým zpravodajem za EPP pro tuto zprávu a rád bych poděkoval zpravodajce Konstanc Krélové za odvedenou práci. Toto je skutečně nesmírně kvalitní, dobrá zpráva. Rád bych kolegyni poděkoval především proto, že byla ochotná spolupracovat se všemi politickými skupinami, se všemi stínovými zpravodaji. Opravdu to byla exemplární spolupráce, která přinesla ovoce. Většina pozměňovacích návrhů již byla zanesena do textu zprávy kolegyně. To znamená textu, který máte nyní před sebou na, na stole. To znamená, že ve všech těchto oblastech bych řekl, že je to zpráva, která je založená na konsenzu, na vzájemné dohodě, proto není problém podpořit tento návrh zprávy. Nicméně, dovolíte-li několik poznámek ještě, možná doplňku, zdůraznil bych některé body, které paní zpravodajka, o kterých už se zmínila, ať už eh, v minulosti nebo dnes v průběhu prezentace. Především si myslím, že bod číslo 15 této zprávy, že v tomto bodě bychom měli objasnit eh, trochu celý text, protože se zda hovoří o zdrojích, které se využívají v kohezní oblasti, to znamená ty prostředky, které nebyly eh, vyčerpány, že by měly být k dispozici pro regiony. Zde bych potřeboval trochu objasnit ten text, to znamená, že ta patnáctka by se měla trochu ještě zkonkretizovat a myslím si, že tam asi předložíme i pozměňovací návrh. V podstatě to, co řekl pan komisař dnes eh, já mohu pouze potvrdit, že ta strategie, o které hovoříme, to znamená strategie pro rok 2020 je nesmírně důležitá pro politiku soudržnosti, protože to je jedna z nejdůležitějších a jedna z nejúspěšnějších komunitních politik. Myslím si, že mezi parlamentem i komisí došlo k dohodě v tom ohledu, že kohezní politika nerovná se strategii pro rok 2020. V podstatě je to samozřejmě strategie 2020 je mnohem širšího charakteru a kohezní politika či politika soudržnosti se nedotýká pouze eh, realizace cílů strategie pro rok 2020 možná do jisté míry určité eh, překrytí zde existuje, ovšem obě dvě oblasti představují různé priority a různé oblasti, čili v této zprávě bychom měli jasně zdůraznit to, že regionální politika prostě nemůže být je, odpovědnou pouze za realizaci či implementaci cílů strategie pro rok 2020. Dále souhlasím s tím, že by se měla zvýšit konkurenceschopnost eh, v této oblasti. Podporuji návrh kolegyně, ovšem rád bych jasně v textu zdůraznil to, že na nebo v regionech je ta situace diametrálně odlišná. Právě proto bychom měli na úrovni regionu uplatňovat eh, jiná řešení, která jsou konkrétně ušita na míru jednotlivým regionům. Nebude-li tomu tak, nebudeme schopni posílit a zvýšit konkurenceschopnost Nemůžeme náš přístup tímto způsobem zúžit a zpravodajka hm, prostě si myslím, že sama nechce, abychom postupovali takovým omezeným způsobem. Pokud jde o sociální fond, kohezní politiku, to propojení, to si myslím, že mohu rovněž podpořit. Možná, kdybyste ještě mohla zvážit můj pozměňovací návrh, kde se hovoří o operační integraci, to znamená taková ta praktická Eh, spolupráce, čili opravdu to, co se děje v praxi mezi prostředky z Evropského sociálního fondu a mm, regionálním rozvojem či kohezní politikou. V neposlední řadě ještě dva rychlé dotazy, které již padly posledně. Je to jednak podmíněnost, teda kondicionalita. To je podle mého názoru kritický prvek. Souhlasím s tím, o čem už se zmínila rumunská kolegyně. Ne, to prostě nemůžeme využívat jako byč, proto toto je oblast, která je nesmírně důležitá. Doufám, že v lednu se nám povede s komisařem o tom ještě hovořit, to znamená, jakým způsobem tato zásada kondicionality se aplikuje pouze na politiku na naši politiku regionální nebo i na jiné politiky. To je dotaz, který bychom měli komisaři položit. A poslední poznámka. O tom se zmiňujeme neustále v každé zprávě, kterou připravujeme, ovšem čekáme velice dlouho na, na realizaci a to je zjednodušení. Zjednodušení poté už na té úrovni implementace či reali, realizace. Samozřejmě, že musíme zjednodušovat. Ovšem občas rada, parlament, komise, naše rozhodnutí trochu připomínají takové dětské hry, kdy 8 či 10 dětí Mm, hraje hru, kde jeden pošeptá něco do ucha druhému a než se dostane tato věta na konec této tiché pošty, tak najednou je z toho něco úplně jiného, než to, co bylo řečeno na začátku. A já mám občas stejný pocit, protože v podstatě hovoříme neustále o potřebě zjednodušovat, zjednodušovat a v podstatě se nám to nedaří, neustále navyšujeme nějakou další administrativu a byrokracii. Já si myslím, že bychom prostě měli opravdu zjednodušovat a škrtat v oblasti byrokracie a, a mm, škrtat nákladné implementace, čili to jsou nejdůležitější zprávy z mé strany a samozřejmě, že podporu pod, mm, mm, kolegyně má plnou podporu. Děkujeme a nyní ještě další kolega. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych poděkoval Konstant za spolupráci, za práci, kterou odvedla, za to, jak s námi hezky ze všemi pracovala. Pokud jde o záležitosti zásadního charakteru, rád bych zdůraznil to, že bychom měli opravdu odmítnout renacionalizaci a určité sektorové rozdělení této politiky. Musíme si uvědomit totiž, že v této oblasti by to šlo proti zájmům Lisabonské smlouvy. Musíme to jasně říci, protože právě Lisabonská smlouva přichází s politikou soudržnosti. Čili pokud bychom to spochybnili, pokud jde o regionální charakter, pokud jde o základy této politiky, tak to by bylo velice špatné. Další záležitost. Musíme samozřejmě být pružní, musíme se přizpůsobit, nejenom pokud jde o nové výzvy, ale vlastně i novou realitu. Pan komisař se o tom jasně zmínil ve své prezentaci. Je to nová realita, to znamená cíl jedna, je tam 120 milionů Evropanů, kterých se to dotýkalo, to znamená, to číslo je samozřejmě eh, jiné než číslo, které jsme měli v minulosti. A zároveň musíme udržet rozpočet. Rozpočet samozřejmě, hovoříme zde o tom, že je zde méně regionů, méně obyvatel, kterých se dotýká tato politika soudržnosti. To znamená, že bychom mohli snížit nebo seškrtat rozpočet. Ovšem není tomu tak, protože i když teda zde máme pozitivní výsledky v oblasti politiky soudržnosti, ovšem krize dopadla na mnoho regionů. Jsou to zranitelné regiony, dokonce to vidíme i v Lisabonské smlouvě zmíněno, to znamená opravdu musíme být ostražitý a nesmíme dopustit, aby tyto regiony se dostaly do ještě svízelnější ekonomické situace. To znamená, musíme opravdu se snažit udržet tu úroveň i na rozpočtové úrovni, pokud jde o regionální politiku. To znamená, že bychom měli zavést takové, řekněme, dočasné cíle, jak už o tom hovořil pan komisář. To znamená mít určité dočasné přechodné cíle a poté to znamená že, těch sedm, že bychom se nezastavili na těch 75%, pokud jde o politiku soudržnosti. Ano, hovoříme zde o 75%, to znamená pro ty nejchudo, nejchudší regiony, to znamená a poté teda mnohem méně finančních prostředků pro bohaté regiony. Ovšem, ty rozkoly jsou tam samozřejmě mnohem větší. Právě proto si myslím, že bychom měli, měli zdůraznit tuto potřebu, která se neustále přetrvává v rámci dlouhodobých politik v této oblasti a zároveň by abychom se vyhnuli teda těm eh, rozpočtovým záležitostem, eh, které by nás nutily k tomu, že nebudeme potřebovat další finanční prostředky, protože máme méně chudých lidí. To je sice pravda. Ovšem tyto prostředky si musíme udržet, protože ty cíle, které máme, jsou prostě mnohem ambicioznější. Nejde sice o nějakou, řekněme, kritickou situaci, samozřejmě, to je, to je pravda. Některé země samozřejmě měly veliký problém, ovšem nesmíme zapomínat, že z těchto problémů ekonomické krize jsme se ještě v rámci Evropské unie nedostali. Další záležitost, která je zásadní a kterou bych chtěl zdůraznit, je více finančních prostředků a větší pomoc přes hraniční spolupráci. Ano, je to v tvé zprávě zmíněno, ovšem já myslím, že bychom to měli prohloubit. Toto by měl být jeden z našich hlavních cílů, cílu prioritního charakteru, pokud jde o politiku soudržnosti. Protože právě na tomto poli můžeme vidět existenci skutečně celoevropské politiky. To znamená politiky, která skutečně v očích našich lidí je nesmírně důležitá, která zdůrazňuje podstatu existence Evropské unie, čili makroregiony, politika, která se dotýká spolupráce mezi regiony, přeshraniční spolupráce, samozřejmě něco, co přímo v terénu funguje, to znamená něco, co reaguje opravdu na požadavky, na cíle, na očekávání našich občanů. Pokud je o těch sedm let, souhlasím se spravodajkou. Já si myslím, že v této oblasti si je to taková logika demokratická, já jsem si toho vědom, vím, že parlament i komise má to vole, má, fungujeme na základě těch toho pětiletého období, čili toho řízení, já to chápu, že navrhuji těch pět let, do všem kromě této institucionální reality máme i, tu, máme i ten reál, to, jak to vypadá skutečně v reálném životě, čili těch sedm let by bylo nejlepší. Samozřejmě pět plus pět, to by, tím bychom to mohli vyřešit, ovšem v současné době v podstatě vlastně jsme v období, které eh, které bylo zahájeno ještě před rokem 2007 a nyní musíme vlastně čekat na změny směru, které nás čekají až v roce 2014 a to je opravdu dlouhé období, čili, čili těch pět plus pět to je v podstatě 10, tak mm, to znamená, že z těch sedmi let se dostaneme na těch 10 let. Já nevím, nejsem přesvědčen o tom, že těch 10 let nebo to prodloužení bude ideální. Lamberu se o tom zmínil. Samozřejmě, že s ohledem na programování, to je sice logické, ovšem měli bychom se přizpůsobit nové ekonomické situaci v některých regionech, opravdu té nové hospodářské situaci musíme si uvědomit, že některé ty cykly jsou trošku kratší, čili já osobně opravdu podporuji těch sedm let a rovněž naše skupina. Pokud jde o ty sankce, vládní politiku, propojit to s těmi finančními prostředky a tak dále, které se nevyužívají. Mm, samozřejmě investujeme v této oblasti, máme určité programy, víme, to, mm, víme samozřejmě, když to realizujeme, je to užitečné, ten konkrétní program pro, jeden, pro, pro region, pro danou zemi. Samozřejmě že tyto prostředky musí být v souladu s našimi strategiemi. Nesmíme pokud jde o ty sankce, tak si myslím, že opravdu to by nebylo nejvhodnější, to by nebylo, podle mého názoru, to není akceptovatelné, čili to je jedna věc, se kterou bych nesouhlasil. Ovšem v ostatních oblastech skutečně souhlasíme a budeme tvou zprávu podporovat na základě návrhu, které zde zazněly. Děkujeme, říká paní předsedající. Další kolega paní předsedkyně, několik připomínek. Takže z 90% si myslím, můžeme sdílet názor předložený v návrhu stanoviska. Těší mě především bod 5, kde se hovoří ještě nad rámec strategie 2020, kde jsou uvedeny ještě další prvky, že potřebujeme podpořit infrastrukturu a podporovat politiku soudržnosti. Já si myslím, že to je opravdu výborné, že to tady bylo zdůrazněno pokud jde o rozpočtové období a jeho délku. Já si myslím, musíme si položit sebekritickou otázku. E, my e, možná, že e, také něco tady zatemňujeme tím, že požadujeme té sedmileté období. Není v tom návrhu 5 plus 5 určitá šance, která by pro nás byla možná lepší, jestliže 5 plus 5 bude představovat eh, pro těch druhých pět let eh, větší závaznost, tak to je pro nás určitá eh, šance. Já bych to ale zatím ještě nechal otevřené a můžeme se poradit o tom, jak by to mohlo vypadat. Já ale nechci, že bychom tady striktně trvali na tom sedmiletém období. Přemýšlejte o tom. Poslední připomínka. Nechápu, některé kolegy, kteří říkají, že se nesmíme dotknout těch prostředků na kohezní politiku, že by tím byla ohrožena stabilita. Dámy a pánové, my jsme ty samé země a my také víme, o jaké země se jedná, eh, o kterých hovoří účetní dvůr. Můžeme skutečně s dobrým svědomím říci, že ty země, které které dokonce vědomě porušují stabilitu a kritéria stability, můžeme říci eh, opravdu, že tedy tyto země eh, by mohly i nadále zneužívat toto eh, ustanovení. Já bych řekl, musíme se pokusit najít formulaci, která se zmíní nebo zohlední tuto zvláštní problematiku. Já bych chtěl postupovat tak, že bychom si byli vědomi tohoto problému a že musíme najít formulaci, která by mohla vést k určitému řešení, s nímž budeme souhlasit všichni. Děkuji. Pan Celer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Když Markus říká, 90% souhlasí, tak já souhlasím s 98% s paní Krell a jsem jí velice vděčen za toto stanovisko, v kterém opravdu velice kompaktně pojednala téma politiky soudržnosti a naše stanovisko k ní. Neboť nic si tady nenamlouvejme. Až do posud jsme diskutovali velice formálně, teoreticky, ale my tady nejsme proto, abychom diskutovali teoreticky a formálně, ale abychom naplnili politiku praktickým obsahem. A já si myslím, že to je opravdu jeden z důležitých pilířů evropské politiky, ta politika soudržnosti a bude tomu i v budoucnu. V lednu se bude diskutovat ve zvláštním výboru o této tematice znovu a já teď si myslím, že bychom měli k té hlavě, kterou tady už máme, přidat i nohy, abych tak řekl. Markus tady hovoří, že by bylo dobré, Eh, promyslet ještě eh, jednou tu situaci týkající se těch sedmi či deseti let. Měli bychom eh, se pokud možno vyvarovat experimentů na tomto místě. A myslím si, že ta časová představa by vedla k rozdílné politice a nevedlo by to k cíli. Zásadně, pokud jde o politiku soudržnosti, musíme konstatovat, že jsou zde tendence i v diskuzi na jedné straně renacionalizovat určitou politiku, na druhé straně je snaha o sektoralizaci. Ale teď se nacházíme ve fázi, kdy bychom podle mého názoru potřebovali větší soudržnou politiku společenství a já si myslím, že by to byl opravdu koherentní transparentní přístup v rámci Evropské unie. Hodně se tady hovoří o strategii EU 2020. Až do posud to byla jenom diskuze. Já si myslím, že diskuze, kterou vedeme v parlamentu a v komisi a s komisí, zatím ještě eh, nevedla k tomu, že by to vešlo v povědomí veřejnosti. Nejsem marxista, ale chci použít Marxovu větu. Idea se stane skutečností, když se jí chopí masy. Já si myslím, že strategie 2020 povede k úspěchu jenom tehdy, když se jí chopí regiony. Ale nejprve se tam musí tato strategie dostat a k tomu potřebujeme cesty. Jak už zmínil i pan komisař, já si myslím, že je velice důležité prolomit tu národní úroveň. To, co jsem viděl v jiných zemích, tady Markus hovořil o sankcích vůči těm, kteří nevydávají prostředky správně. Buď to nejsou ty prostředky dostatečně spravovány a nebo nejsou vydávány správně proto, protože regionální úroveň se na tom nepodílí. To je moje zkušenost a tady musíme ještě zapracovat. A pak samozřejmě každý si má zamést nejprve před vlastním Prahem v každé členské zemi. Ale ještě jednou děkuji za toto stanovisko. Já si myslím, že bychom tady neměli eh, pořád o něčem diskutovat. Měli bychom tahnout za jeden provaz a Neměli bychom vést spor o tom, že politika soudržnosti zůstává důležitým pilířem evropské politiky. Kelly, Děkuji mnohokrát. Pan Kelly, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě poznámka ke kolegovi, který odešel. Říkal, že ho paní předsedkyně diskriminovala, že neměl možnost to hovořit. Já toto stanovisko všem nepřijímám. Pochopitelně předsedkyně musí rozhodnout, pokud má omezenou dobu, čili má možnost vybrat, kdo se e, bude ptát. Proto je také předsedkyní tohoto výboru. Co se týče harmonogramu, tak mně se moc nelíbí ta, ten model 5 plus 5, 5 plus 5. Chtěl bych mít buď 5 let nebo 7 let. Nyní se dlouho připravujeme, jaké rozhodnutí přijmout. Já si myslím, že v tuto chvíli bychom měli spíš prosadit to sedmileté období a ne to pětileté období. Tomas se o tom zmínil. Otázka zjednodušení je zcela zásadní. Pokud budeme mít příliš peněz, příliš času, bude to příliš složité a myslím si, že nedosáhneme skutečných výsledků. Musíme především v období ekonomické krize dát důraz na výsledky, dosáhnout jich, zajistit ekonomický rozvoj, vytvářet pracovní místa, vytvářet infrastruktury. Takže zjednodušení to je, po čem lidé volají. A pokud se nám podaří dosáhnout takovýchto výsledků, tak myslím si, že celkově tato politika bude mnohem úspěšnější. Děkuji. A nyní pan Vlasák, prosím. Předsedkyně, děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že tato zpráva podle mého názoru vhodně doplňuje přístup našeho výboru k budoucnosti kohezní politiky a jsem nesmírně rád a mohu říci, že se zprávou paní Krell eh, souhlasím asi z 96% a oceňuji, oceňuji tuto práci. Eh, hlavně bych chtěl vypíchnout eh, důraz na silnější koordinaci Eh, jednotlivých projektů a eh, určitě máme na mysli projektů financovaných z různých fondů a samozřejmě sledování určité návaznosti těchto projektů. Eh, myslím si, že je také velmi důležité a potvrzí to, co říkal pan Kelly, zdůraznit ten přístup výsledků na, nebo přístup hodnocení na výsledky těchto jednotlivých projektů Potřebujeme, aby ty peníze byly vynaloženy opravdu efektivně. Potvrzuji, že flexibilita je nesmírně důležitá, protože za to mm, rozpočtované období se ty podmínky mění a my musíme být opravdu flexibilní Eh, na druhou stranu si myslím, že eh, není třeba vzhledem k situaci Evropské unie navyšovat prostředky na tento fond. My musíme finanční prostředky hlavně soustředit na prorůstová opatření a nastartovat ekonomiku. Eh, chtěl bych také říci, že mi trošku chybí v této zprávě zdůraznění toho partnerského přístupu a teď nemám na mysli partnerství mezi regiony a státem, to tam zdůrazněno je, ale hlavně ten pohled municipalit a měst. My musíme zdůraznit, že o všech těchto věcech se diskutuje i s tou nejnižší úrovní veřejné správy. E, dojde tím samozřejmě k daleko většímu posílení efektivity vložených prostředků. A poslední eh, jenom připomínka je, eh, myslím si, že ve článku 18 se zdůrazňuje, že by pomohlo eh, zvýšení prostředků na větší propagaci této spolupráce. Já musím říci, že s tímto nesouhlasím, protože zvláště projekty, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu, to znamená měkké projekty, zbytečně někdy, a mluvím z praxe, vynakládají prostředky na různé inzeráty v novinách, které stojí obrovské množství peněz. A myslím si, že ty peníze je potřeba využít na konkrétní opatření. To znamená eh, pohlídat si, kam ty prostředky na tu propagaci jdou. Děkuji. Děkuji, pan Matula doamnă președintă, mă alătur și eu. Felicitări. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně blahopřeji paní Kel k této zprávě. Pokud jde o hodnocení této zprávy, tak si myslím, že více než 90 souhlasí. Velice mě těší, že zde byly zdůrazněny některé ideje a chci zdůraznit některé body. A sice teritoriální pakt, o kterém hovoříme v případě politiky soudržnosti. My Určitě nemusíme zdůrazňovat, že tato novinka odkrývá nějaká slabá místa. Já bych vycházel z toho, že politika soudržnosti je jednou z nejdůležitějších politik Evropské unie. Měli bychom se ujistit v tom, že to bude eh, tak i v budoucnu a že úspěchy budou ještě větší. Hovoříme tady také o subsidiaritě a o úloze všech zúčastněných v tomto procesu. Já si myslím, že je tady třeba zdůraznit rovnováhu mezi velkoměsty, malými městy a venkovem. Samozřejmě, velkoměsta musí hrát důležitou roli. To jsou ty důležité motory hospodářského růstu, ale jestliže tady hovoříme o těch dalších 155 milionech občanů Evropské unie, tak bychom měli myslet na, tom, že, na to, že tuto rovnováhu nesmíme porušit, neboť to by ta malá e, města či venkovské regiony znevýhodnilo. My musíme hledat pokud možno nejlepší řešení, aby tato makra rovnováha, pokud to takto mohu vyjádřit, nebyla porušena. Další bod. Pan Deutsch má pravdu. Hovoříme tady o sankcích, o pokutách, trestech a nových pravidlech, ale musíme také eh, nabídnout zjednodušení celého procesu v rámci politiky soudržnosti a to proto, aby rovnováha politiky soudržnosti eh, byla zachována, aby se neporušila, jak už jsem zdůraznil. A v neposlední řadě chci říci, že souhlasím s návrhem pana Tojče, pokud jde o výdaje a prostředky, které zbydou a které by se pak měly rozdělit mezi regiony členských států. Já jsem toho názoru, že bychom měli použít to pravidlo N plus 2 eh, a měli bychom, eh, nebo eventuálně N plus 3. Děkuji vám za slovo. Děkuji, paní Monika Smolková, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za skvělou práci své kolegyně. Chtěla bych poděkovat Konstanci a pokud bych to stanovisko mohla schrnout do jednoho bodu, tak by to znělo následovně. Pokud chceme splnit strategii 2020, určitě musíme akceptovat body 1 až 19 tohoto stanoviska. Připouštím, že jej můžeme také doplnit. Můžeme doplnit některé body, můžeme je i vylepšit, ale myslím si, že žádný bod není zbytečný. Zvláště, a to je takový apel, chtěla bych dát důraz na bod číslo 10, to je, že úspěšná politika soudržnosti vyžaduje zodpovídající finanční prostředky, které v žádném případě nesmí klesnout, tak jak je to v současném programovacím období. Před chvílí Pan komisař hovořil o tom, že krácení rozpočtu by mělo proporční dopad na všechny země. Ale je rozdíl, zda budeme krátit dotace dané zemi nebo nějakému regionu a v této zemi je například minimální mzda 1600 euro, anebo zda zkrátíme tyto dotace v zemích, kde je minimální mzda 123 euro protože i takové země v Evropské unii máme. V tuto chvíli eh, schvalujeme rozpočet. Komise spolu s Evropským parlamentem se vzácně shodly, ale problém je na půdě rady. Z rozpočtu se stál politický nástroj. Proto je dobré, že takovýto apel prostřednictvím tohoto stanoviska podáváme. Chceme, aby si jednotlivé členské státy uvědomili, že pokud nebudeme mít dostatek finančních prostředků, tak to postihne především nejchudší země. Co se týče časového rámce a souvislostí se strategií 2020, jsem osobně přesvědčená, že to sedmileté období je tím nejlepším. Děkuji. Děkuji, Silvio Koni. Děkuji, Silvio Koni. Uh, Sophie, I, am using your, name um, not properly. i am saying Sylvie all the time, but I think Sophie. Oui. Chtěla jsem říct Sophie, prosím. Děkuji. Ano, jmenuji se jinak, ale ráda bych si ponechala to jméno, které jste říkala. Takže v první řadě chtěla bych poděkovat za zprávu, už jsme jí poblahopřáli a já bych chtěla zdůraznit, že také si cením práce, kterou odvedla. Co se týče programovacího období, souhlasím s Markem a s François. Ta myšlenka 5 plus 5 vypadá adekvátně, protože poukazuje na konzistentnost. Jde to ruku v roce s politickými rozhodnutími Evropského parlamentu a komise. Nicméně pouze pokud provedeme nějaké změny v průběhu tohoto dlouhodobého eh, období, tak by bylo dobré se podívat na detaily. Když se podíváme na stávající programovací období v letech 2007 až 2013, ta fungují podle pravidel, která byla vytvořena roku 2005. Nicméně politická a ekonomická situace v roce 2005 byla velice odložná od současného období, čili musíme tuto věc změnit, protože to, co bylo odsouhlaseno eh, v dané době, neodráží eh, stávající období krize když se podíváme na politiku koheze, na regionální politiku, musíme pravidla přizpůsobit stávající ekonomické situaci. Souhlasím tedy s pravidlami 5 plus 5, pokud budeme mít možnost změnit pravidla tak, jak je to důležité. Děkuji. Chtěl bych také zdůraznit vysokou kvalitu práce paní Králové. Jenom taková stručná poznámka. Tato zpráva může upřesnit konkrétní politiky. Lisabonská smlouva uvádí, že Evropská unie bude prosazovat soudržnost z územního hlediska, solidaritu a zároveň tady konkurují jednotlivé regiony, aby získaly finanční prostředky. Myslím si, že to je trošku nejasné. Není jasná soudržnost a konkurence. Není tedy příležitost, abychom jasně definovali to, co můžeme očekávat od územní soudržnosti. Možná by bylo dobré udělat jasnou definici, která rozptýlí veškeré pochybnosti týkající se koncepcí, tedy mezi konkurencí, soudržností, solidaritou Čili jenom taková jednoduchá poznámka k této zprávě. Děkuji. Thank you. Děkuji. Tím jsme ukončili seznam řečníků. Ještě Elizabeth Schletter, prosím, máte slovo. No, äh, äh, Děkuji mnohokrát. Nechtěla jsem hovořit, ale bylo mi řečeno, že jsem na seznamu. Takže dobře, tak se ujmu slova. Několik poznámek. Když jsme měli diskusi ve výboru SURE, myslím si, že oba výbory, náš výbor a jejich výbor, žijí ve svém světě. Je dobré, aby členové, kteří sedí v těchto obou výborech, změnili přístup, aby změnili situaci. V tuto chvíli tady existují naprosto dva odlišné pohledy na to, jak by mělo vypadat, vypadat programovací období. Já jsem zcela jasně řekla, že si nedokážu představit, že by tento parlament ve své většině byl, eh, sou, eh, souhlasil s tou lhůtou pět let. Každý ví, co to znamená. Na druhé straně tady ovšem existuje diskuze, o jak upravit rozpočtové období a legislativní období a jak to zharmonizovat. Já si myslím, že pokud jde o Evropský parlament, tak ta většina je velice těsná. A já si myslím, že musíme najít řešení. Já si myslím, že to řešení, které by hovořilo o těch dvou třetinách, eh, které by měly vlastně to sedmileté období a ta jedna třetina by měla pětileté období, já si myslím, že to je nesmysl. My to musíme nějakým způsobem zharmonizovat. Sice už tady bylo řečeno, že e, není nutné dělat paralelní schůzy, ale já si myslím, že ve většině většina dominuje jinak, než o tom, jak se tady diskutuje. Proto tedy se přimlouvám za to, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak tento problém vyřešíme. To stejné bylo s rozdělením politiky soudržnosti. My jsme potom dospěli k rozhodnutí parlamentu s k rezoluci, to bylo někdy koncem října nebo v listopadu, a tam bylo jasně řečeno, že politika soudržnosti by měla zůstat samostatnou politikou a jenom tehdy bude zajištěno, že se splní strategie EU 2020. Ale s velkou většinou se tady diskutuje rozdělit to na čtyři části a to já považuji za absurdní. My přece nemůžeme tuto diskuzi paralelně vést. Musíme velice rychle dospět k rozhodnutí. Musíme e, přece e, dospět nebo dostat se ku předu, protože čas nás tlačí. Konstance, já se přimlouvám za to, aby tyto sporné body byly řešeny prioritně a aby to bylo ostřeji formulováno, aby bylo řečeno, že to není možné, že je to eventuální možnost, ale zatím to není možné. A musí to být jasné stanovisko výboru. Za druhé, prosím o to, abychom dokázali vést diskuzi obou výborů o těchto dvou bodech, protože jinak budeme pracovat paralelně a nikdy se nedostaneme správným způsobem dál. Děkuji, Konstanc. Myslím, že teď máte slovo, prosím. Äh, Děkuji za všechny podněty. Já se pokusím ještě jednou některé body zohlednit a předložit nějaké pozměňovací návrhy. Já jsem zatím nepochopila nebo nedospěla k názoru, že by to bylo někde kontroverzní. Ale ještě jednu věc chci jasně zdůraznit. Pokud jde o tu lhůtu, já jsem tam napsala sedm let je smysluplná lhůta, osvědčená lhůta, ale nechala jsem otevřenou otázku, zda by to nemělo být delší, takže to, ten návrh 5 plus 5 považuji také za smysluplný. Jenom zřetelně jsem tady dala najevo, že méně než sedm let to nemůže být. Dávám zapravdu své předřečnici, mé skupina ví, že Eh, nevíme, jak celé to hlasování dále dopadne. Je to skoro půl na půl těsné. A já si myslím, že bychom společně měli diskutovat o tomto tématu, protože je to opravdu velice zajímavé z hlediska aspektu demokracie. Tady můžeme určitě vyjádřit pochybnosti, zda nám to pomůže, když se to vlastně potáhne ještě přes volební eh, boj. Já si myslím, že ten volební systém, který tady máme, volební účast je všude vlastně relativně nízká a když budeme ještě hovořit jako ehm, hlavní volební téma o těch našich cílech, tak vůbec nevíme, kam dospějeme, kde to skončí a to určitě neprospěje evropskému procesu integrace, spíše tím e, tento proces utrpí a proto jsem pro jasné, exaktní řešení mezi, mezi dobí, kdy se nebojuje o voliče, ale kdy se pracuje, tak jsem pro, aby to bylo sedm let. Ale já si myslím, že tady jsem dostatečně demokratická. Určitě tady budou i jiné názory, ale já si myslím, že střednědobé financování je další aspekt, který by měl být eh, dále diskutován. Já si myslím ale, že si k tomu musíme ještě vytvořit určitý proces a pak bychom mohli diskuzi na toto téma zorganizovat. Já mám v každém případě v úmyslu prezentovat eh, návrh stanoviska panu Garigovi, protože eh, mám zájem na tom, abych mu ukázal, že eh, i v jeho zprávě může být část tohoto stanoviska a on má opravdu zájem na tom, aby to tam bylo zapracováno. Já si myslím, že by tady měla existovat šance ale nevím, jak dalece budu úspěšná. Otázka, která se týká těch pokut a sankcí. Já jsem to v tom stanovisku jenom zmínila jako téma, jakožto nástroj pro tresty v případě, že se nedodrží v pakt stability. Pro mě bylo zcela jasné, jestliže dochází k zneužívání prostředků eh, z té eh, politiky soudržnosti, tak to samozřejmě musí být sankcionováno a trestáno, protože zneužití je zneužití, podvod je obvod. Podvod o tom se vůbec nedá eh, pochybovat já si myslím, že to tady můžeme ještě opakovaně zdůraznit. Já jsem to tady jenom okrajově zmínila. Já si myslím, že je třeba podporovat ty nejpotřebnější regiony a chci znovu zdůraznit, že regiony, které v podstatě vypadnou z těch obou kategorií, potřebují určitá pravidla. Já si nejsem zcela jistá. I dneska, i pan komisař Hán eh, mi nemohl jasně odpovědět, zda máme nějaké přechodné ustanovení nebo nový cíl. Já teď jenom vím, že v tomto návrhu stanoviska bychom se měli rozhodnout už pro něco, protože eh, Určitě přijdou pozměňovací návrhy a nemůžeme s konečnou platností rozhodnout už dneska, protože to by bylo ještě příliš brzy. Já se těším na vaše návrhy a už dneska děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, Konstance. A jediné rozhodnutí, které musíme dnes učinit, je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že je to tak důležitá zpráva, tak bych ráda navrhla, abychom si dali dostatek času do 16. prosince do 6. večera. To bude termín pro předkládání. Budeme hlasovat eh, v lednu. Prosím, Konstant. Ano, já bych ale radši měla tu lhůtu před tímto datem. Kolegové přece vědí, co si přejeme a mohou to zapsat za tři dny, to není problém, ale musí to zpracovat. Já se obávám, že nám to třeba někdo pošle v maďarštině a tomu nerozumím. Musíme čekat na překlad nebo e, na přetlumočení a koncem ledna se musíme rozhodnout, pokud chceme e, včas to stanovisko předložit. Já bych tedy radši navrhovala 14. prosince v 18 hodin. To by mi velice pomohlo. To znamená úterý. Vážení kolegové, je tady návrh eh, od paní Krel, která by chtěla mít více času, aby mohla připravit všechny pozměňovací návrhy a navrhuje termín do 14. prosince, což je úterý příští týden. Takže úterý do 6 do večera, dobře? Výborně. Takže to jsme rozhodli a nyní se dostáváme k bodu čtyři na našem programu jednání. Doufám, že tady máme odborníky. Ráda bych chtěla zdůraznit, že Výbor Regi pozval odborníky, aby vypracovali studii, která se týká vzájemných vztahů mezi strukturálními fondy a poskytováním služeb obecného zájmu a služeb obecného hospodářského zájmu a možnost přeshraničního uplatnění. Tuto zprávu máme k dispozici a okamžitě bych ráda předala slovo našemu odborníkovi, aby toto studii prezentoval. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je pro mě velkým potěšením, že mohu prezentovat výsledky této studie. Název studie si můžete interpretovat dvěma způsoby. Buď jako potvrzení, že tady existuje vztah mezi strukturálními fondy a službami obecného a hospodářského zájmu a že tady existuje potenciál poskytování přeshraničních služeb, a nebo si to můžete interpretovat jako otázku. Otázka zní, zda na evropské úrovni existuje tento vztah, jestli je skutečně dobře nastaven. Pokusíme se vysvětlit naše zjištění, naše výsledky a konečná doporučení. Tato studie byla vypracována mezinárodním týmem, včetně eh, ekonomickým oddělením eh, Univerzity v Miláně, potom centrem v Lieži, také dalším eh, studiem, centrem studií v Miláně a také institutem, který sídlí ve Vilniusu. Chtěl bych také zdůraznit, že na tomto zasedání jsou mý spoluautoři paní Barbara Sak, pan Abádo, paní eh, Sinety ze Cilu a také bych rád využil této příležitosti a zdůraznil, že jsme měli výborný vztah také s odděleními, kde se vypracovávají tyto politiky. Výborně jsme spolupracovali s paní Ivanou Kacarovou a Ester Kramrovou z tematické sekce strukturální politiky a politické soudržnosti. Tato studie má dva aspekty. První aspekt této studie je detailní kritická analýza diskuse, která se týká služeb obecného hospodářského zájmu. Chtěli jsme využít tento formát, který jsme hovořit o službách obecného zájmu a chtěli jsme také hovořit, a to máte v závorce, že se jedná také o služby obecného hospodářského zájmu. Obecně musím říci, že hranice mezi tím, co je služba obecného zájmu a co je služba obecného hospodářského zájmu, je pro mě osobně dost často nesmyslná. Budu tedy hovořit o službách obecného zájmu, jako o široké kategorii služeb. Obsah koncepce služeb obecného zájmu a jak jsou tyto služby relevantní pro regionální rozvoj. To je věc, kterou můžeme vidět různými pohledy. Můžeme se jednak podívat na otázku všeobecného přístupu k těmto službám, což má sociální, územní, ekonomickou, finanční dimenzi. Další aspekt je aspekt kvality eh, dané služby a třetí aspekt je otázka ochrany spotřebitelů nebo uživatelů. Takže v jistém smyslu různé evropské politiky jsou využívány v této koncepci. Zde vidíte příklady z nedávné studie, která chtěla zmapovat služby Jak vidíme služby obecného zájmu, byla to studie provedená CEEP, tato koncepce je skutečně široká. Spadají tam služby síťových odvětví, dále služby veřejné zprávy, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, sport a volný čas, dále sociokulturní eh, služby a jiné typy služeb. Musíme vidět především dvě dimenze jednak makrodimenzi a mikrodimenzi. Abychom měli jistotu, že alespoň jedenkrát otevřete naši zprávu, která je dost objemná, nejsem si úplně jist, zda ji budete celou číst, ale abych měl jistotu, že do toho alespoň nahlédnete, tak bych rád na úvod řekl něco, co nebudu uvádět už ve zbytku své prezentace. Když se podíváte na stránku 113, tak tam uvidíte mapu, kde je seznam 27 projektů, které jsou podporovány strukturálními fondy. Je tam vždy jeden projekt na jednu zemi a z toho si uděláte představu, jak využíváme finanční prostředky ze strukturálních fondů, a to v oblasti služeb obecného zájmu. V tomto vzorku jsou některé menší a některé velké projekty. Abyste si udělali představy alespoň o jednom z těch 27 projektů, tak zmíním jeden projekt, který se týká eh, té druhé části toho názvu, a to je přeshraniční spolupráce. A když uvažujete o přeshraniční spolupráci, tak vás vždy napadne něco velkého rozsahu, jako je železnice nebo nějaký produktovod, plynovod. Ale když se podíváme na projekt, který je zmíněn na stránce 147 dané zprávy, tak tam se uvádí eh, projekt z Pobaltí elektronické zdravotnictví, kdy vzniká síť nemocnic v Estonsku, Litvě, Švédsku, Norsku, Dochází k výměně mezi těmito nemocnicemi, vyměňují si informace, v oblasti radiologie a systému ultrazvuku. Podívejte se na stránku 152 zprávy. A zde vidíte dva pilotní projekty této zprávy. Máte tady nemocnice v Dánsku, eh, v Talinu, v Vilniusu a tyto nemocnice si elektronickou cestou vyměňují informace o radiologických eh, analýzách, aby mohli vyřešit eh, problém kapacity. Například eh, v Dánsku, ve Fulemu, používají zkušených lékařů, také se na ně obracejí v Estonsku, na Litvě. Je to vynikající příklad toho, co může být zajištěno na celkem omezené základně, jakou přeshraniční spolupráci můžeme zajistit eh, a zainvestovat je ze strukturálních fondů. Podívejme se nyní na tu obecnější úroveň, makroúroveň, která se týká také tohoto tématu. Dovolte mi, abych začal s něčím, co vám přijde asi naprosto logické, ale Přece jen je to věc, která se musí zdůraznit. Je to skutečnost, že služby obecného zájmu jsou nedílnou součástí evropského sociálního modelu. Evropská společnost je vybudována na skutečnosti, že občané mají přístup, ať už je jejich příjem jakýkoliv, ať už se nacházejí kdekoliv. Všichni tito lidé mají přístup eh, k dobrým, kvalitním službám obecného zájmu. A jeden z důvodů této evropské diskuse, která probíhá, chtěl bych připomenout ještě zelenou a bílou knihu o službách obecného zájmu, je v tomto kontextu potom šokující, jak omezená je integrace eh, diskuse o službách obecného zájmu na té evropské úrovni a eh, diskuse o regionálních politikách. Je to skutečně překvapující, protože celá řada investičních projektů, které jsou investovány strukturálními fondy, se týká právě služeb obecného zájmu. Takže většina času lidé, kteří pracují v generálním ředitelství regio, tak tito lidé se zabývají právě službami obecného zájmu, nicméně mají úplně opačný nebo jiný přístup v určitém smyslu eh, k perspektivám lidí, kteří pracují eh, na generálním ředitelství pro vnitřní trh. To znamená, že tyto dva proudy evropských politiky, kdy chceme integrovat trhy a na druhé straně politiky, které mají poskytnout ehm, a vytvořit regionální rozvoj, tak bohužel tyto dva proudy evropských politik nejsou náležitě integrovány. V naší studii navrhujeme, aby k tomuto propojení došlo. Protože zde existují obrovské rozdíly v poskytování těchto služeb v celé Evropě. Především to platí pro členské státy, které v nedávné době přistoupily k Evropské unii, ovšem není to pouze otázka těchto států. Srovnáme-li úroveň poskytování služeb obecného zájmu ve zdravotnictví, vzdělávání, obnovitelných energiích a mnoho jiných oblastech, které máme na seznamu mezi severskými zeměmi a některými jižními regiony EU, dokonce i v rámci EU 15, tak ten rozdíl je skutečně dramatický. Tyto rozdíly velice jasně poukazují na problematiku, kterou představuje integrování našich hospodářství. Jedním z takových příkladů je telekomunikace. Jeden z projektů, které jsme realizovali, je například financování širokopásmového digitálního propojení v horských oblastech. Například v tomto konkrétním případě to bylo Řecko. Chceme-li skutečně dosáhnout teritoriální spolupráce, aniž bychom museli stěhovat obyvatele, tak musíme stěhovat informace. Ovšem, toto stěhování informací, vysokorychlostních informací, znamená, že potřebujeme toto širokopásmové propojení i tam, kde trhy nejsou schopny poskytnout takovou infrastrukturu s, nebo kde se zaměřují pouze na krátkodobou ziskovost. V oblasti sociálních služeb rovněž vidíme veliké rozdíly, ovšem je zajímavé, že tato oblast je jiná než telekomunikace, protože ty rozdíly zde nevidíme hlavně mezi EU 15 a nedávno, přistou- nedávno mm, státy, které nedávno přistoupily ale dokonce rozdíly v této sociální oblasti vidíme i v rámci EU 15. A poté jsou to služby v oblasti životního prostředí, které rovněž spadají do této kategorie služeb obecného zájmu a vidíme zde opravdu obrovské rozdíly, například v oblasti odpadních vod nebo komunálního odpadu, to jsou některé z těchto příkladů. Udržitelná energetika udržitelnost v oblasti energetiky, to je další příklad. Komisař se o tom zmínil dneska dopoledne. Nesmíme ztrácet zřetelé cíle pro rok 2020 a jedním z těchto cílů je právě udržitelná energetika. Vidíme, jak slabé je prozatím propojení mezi tím programováním na regionální úrovni a evropskými perspektivami či možnostmi k dosažení těchto cílů. Nepřekvapilo mě, pokud bychom následujících pěti letech nebyli schopni propojit tyto politiky. Podobně, jak tomu bylo v oblasti výzkumu a vývoje, tak zjistíme, že v podstatě bychom proto z tohoto důvodu nemohli dosáhnout našich výsledků, protože pokud budeme využívat pouze regulační politiky na jedné straně, to znamená, jak je tomu v oblasti energetiky a na druhé straně strukturální fondy, aniž by došlo ke koordinaci mezi těmito dvěma oblastmi, tak si myslím, že by to nebylo nejlepší Eh, k dosažení našich ambiciozních cílů v roku 2020. A toto je mapa. Bohužel barevně to není dostatečně odlišen, odlišeno. Ty, ty, to správné barevné rozlišení vidíte ve svých materiálech. nebo máte před sebou i papírovou prezentaci a tam to barevně je označeno správně. Čili toto je způsob, to je takový, taková syntéza, takový pohled na rozdíly v poskytování služeb obecného zájmu v Evropě. To znamená, to je v podstatě propojení některých těch věcí, telekomunikace, sociální infrastruktura, doprava. Zelená, zelenou tam, kde je to poskytováno, žlutá eh, a oranžová, červená. Oranžová a červená to jsou samozřejmě oblasti, které představují takové včasné varování. na té papírové prezentaci, to máte k dispozici eh, barevně rozlišené, je to pro energetiku a životní prostředí, včetně všech informací. Tyto služby obecného zájmu a jejich podpora, podpora ze strany strukturálních fondů. Toto je určitá snaha propojit dva různé typy informací. Jednak jsou to strukturální fondy a dále informace, které se dotýkají potřeb této oblasti služeb obecného zájmu na národní a regionální úrovni. Zde to vidíte v procentech, to znamená Evropského fondu pro regionální rozvoj po jednotlivých zemích, podle jednotlivých zemí to znamená v minulosti a stávající programové období. Můžete vidět, jak správně, jak, když se na to podíváte, tak asi 70, od 60 do 70 těchto strukturálních fondů využíváme pro služby obecného zájmu v nových členských státech. Zatímco v některých zemích EU 15 je to procento mnohem nižší. Ovšem ty rozdíly jsou opravdu zajímavé. Francie například utrácí část těchto strukturálních fondů, které má k dispozici, mnohem více na služby obecného zájmu než například Velká Británie. Když se podíváme na ty další slajdy, Zde vidíme rozložení těchto informací podle jednotlivých sektorů. Je jasné, že v některých zemích došlo ke strategickému rozhodnutí vsadit na některé z priorit. Tyto země se rozhodly že výsledky dosáhnou tím, že nebudou využívat strukturální fondy na různé oblasti služeb obecného zájmu, ale naopak, že se zaměří pouze na některé konkrétní sektory. Informační oblast, telekomunikace, sociální infrastruktura, životní prostředí a energetika. Zde to vidíte v milionech eur. V naší zprávě jsou i informace na hlavu, to znamená, podle toho opravdu můžete vidět, které priority mají jednotlivé členské státy. To je rovněž velice zajímavé. Toto je oblast dopravy, ta, tam je jasné, že absorbuje velikou část strukturálních fondů. A tento další slide to jsou finanční prostředky, které se využívají pouze pro přeshraniční spolupráci v těchto pěti velikých kategoriích strukturálních fondů. V rámci stávajícího plánovacího období vidíme jasný nárůst využívání těchto strukturálních fondů pro přeshraniční spolupráci. Čili Myslím si, že na základě těchto jasných informací vidíme, že ty potřeby tam jsou a že strukturální fondy se snaží reagovat na tyto potřeby. Ovšem je zde otázník úspěšnosti strukturálních fondů při překlenování těch nerovností. Mám dobrou zprávu. A ta dobrá zpráva to je vlastně tento graf, který vidíte na dalším slajdu. Na horizontální ose vidíme strukturální fondy na hlavu a vertikální osa představuje celkové poskytování služeb obecného zájmu na regionální úrovni. Strukturální fondy samozřejmě s určitými národními odchylkami se opravdu využívají tam, kde jsou zapotřebí. Asi vás to nepřekvapí, tento výsledek. Ovšem je to rozhodně uklidňující výsledek, protože to, co tentokrát znamená, je, že samozřejmě jsou zde určité národní rozdíly, rozsáhlé národní rozdíly, ovšem většina těchto fondů podporuje služby obecného zájmu tam, kde jsou tyto služby zapotřebí. To neznamená ovšem, že individuální projekty, že všechny tyto projekty, řekněme, jsou dobré nebo že každá země využívá tyto finanční prostředky řádným způsobem, ovšem z evropského hlediska ta negativní korelace mezi mm, finančními prostředky a jejich využitím, že ta je opravdu dobrá. Takže na základě důkazů, které máme, informací z této studie, podporují propojení mezi poskytováním služeb obecného zájmu a dosažením cílu kohésní politiky. Občas máme pocit, že toto vzájemné propojení je ještě pevnější, než jak tvrdí politici na různých úrovních, dokonce i na celoevropské úrovni. A nyní závěry a doporučení. Máme zde sedm bodů, které, na které bychom rádi obrátili vaši pozornost. První. Evropa je regionem s obrovskými rozdíly, pokud je o úroveň a kvalitu poskytování služeb obecného zájmu. Na to nesmíme zapomínat. Tyto rozdíly, pokud jde o zvláštní, speciální dimenzi, jsou mnohem větší než ve Spojených státech. Mnohem větší než ve Spojených státech. Podíváme-li se na pátou zprávu o soudržnosti, kterou nedávno předložila Evropská komise, můžete tam nalézt některé velice zajímavé mapy. Evropská dimenze je zde srovnávána s dimenzí Spojených států, pokud jde o přístup k těmto službám. Ve Spojených státech to je rovněž region s velikými rozdíly mezi jednotlivými občany v důsledku různého příjmu nebo z rasových důvodů nebo z důvodu příležitostí. A my se velice často a rovněž i stávající americká administrativa má, má samozřejmě, že to pro ní představuje starosti, obavy, tyto obrovské rozdíly. Ovšem pokud jde o rozdíly mezi jednotlivými státy, Spojené státy americké představují v této oblasti mnohem homogennější obrázek než Evropa. A to je propojeno i s mm, určitou důvěryhodností nadnárodních institucí. Čili jste-li schopni uřídit politiky a instituce, které představují tak obrovské teritoriální rozdíly, tak samozřejmě, že v této oblasti, pokud řídíte takové obrovské jednotky, tak dochází nevyhnutelně k problémům, k tenzi čili, čili investice do infrastruktury v širokém měřítku je určitou, určitým předpokladem nebo podmínkou pro překonání těchto nerovností. Druhý závěr. Přeshraniční spolupráce. Tato by měla představovat důležitý prvek. V současné době asi tato oblast není stávající legislativou dostatečně podporována různí politici na regionální úrovni v podstatě nevidí nějaký velký užitek vyplývající z této možnosti spolupráce mezi jednotlivými regiony. Ovšem, to znamená v některých případech, že přicházíme o finanční prostředky daňových poplatníků. Rovněž je to problém pro jiné země. Například jsem se zúčastnil zkusky na DG Regio včera. Týkala se projektu, na kterém pracuji. Je to ex post hodnocení závažných zásadních projektů a jeden z kolegů se zmínil o takovém zajímavém případě, který se dotýkal investice hmm, čištění vod řeky poblíž srbských hranic. Čili aby došlo, nebo mm, samozřejmě, že tam muselo dojít k plnění legislativy, environmentální legislativy, došlo k investici několika milionů eur, které byly investovány do mm, čištění vody této řeky. Ovšem tato řeka po 20 kilometrech eh, se dostává na území Srbska, kde teda je ta voda opět znečištěna. Dopad na životní prostředí až na těch krátkých necelých 20 kilometrů v podstatě to znamená, že tam žádné vylepšení nevidíme. Proto si myslím, že když hovoříme o evropském prostoru, tak bychom neměli hovořit pouze o plnění nařízení, pravidel a tak dále. Měli bychom uvažovat i o udržitelných řešeních s našimi sousedy, sousedy mimo Evropskou unii a některými sousedy, které, teda zeměmi, které možná jednoho dne budou kandidátskou zemí. Třetí doporučení. Infrastruktura je základem nebo prvním prvkem celého tohoto obrázku a ne posledním, protože pokud máte nějaký most, který není, kde neprobíhá údržba, pokud eh, kontrola dopravy či řízení dopravy není kvalitní, nebo řekněme postavíte nějakou novou školu či nemocnici a strukturální fondy, řekněme, to pouze financovali a zabývají se pouze samotnou výstavbou daného mostu nebo nemocnice, to přece neznamená automaticky, že by Evropanům byly poskytovány lepší služby, protože v některých případech, řekněme, kontraktor mm, pouze postaví tu nemocnici nebo most. Měli bychom proto zvážit, jakým způsobem překonat tuto propast mezi nařízeními, která v podstatě znamenají pouze využívání prostředků pro rozvoj infrastruktury a dalšími dimenzemi evropských politik, evropských politik, které se zabývají poskytováním kvalitních služeb a ochranou spotřebitele. Čtvrtý bod, čtvrté doporučení je dostupnost, sociální dostupnost. Evropská nařízení v některých případech požadují od členských států revidovat tarify, tak, aby došlo k pokrytí nákladů, které jsou s tímto poskytováním služeb spojena. Občas to sice není podmínkou přímo, ale je to taková doplňková záležitost, doplňkové opatření pro získání finančních prostředků. To znamená, my jsme zjistili, že když někdy dojde k takovému přehodnocení těchto tarifů, těchto sazeb, tak bohužel zjistíme, že část lidí není schopna pokrýt tyto náklady a proto si myslím, že dochází k určité iluzi. My poskytneme, řekněme, energie, když mm, požadujeme zvýšení tarifů, sazeb a víme, že řekněme 15 nebo 20 těch faktur nebude zaplaceno právě proto, že bohužel tyto sazby nejsou z sociálního hlediska udržitelné. Proč? Protože regionální politika tento aspekt je oddělený od ostatních eh, dimenzí evropské politiky. Páté doporučení, a to je chyba na mém slajdu, měla by to být, mělo by to být číslo pět, a to je um, kontext zprávy na růz, a řízení na různých úrovních. My jsme dospěli k závěru, že aniž by zde existovalo silné politické vedení na místní úrovni, nařízení EU, včetně nařízení, která se dotýkají strukturálních fondů, prostě nejsou užitečná. Čili to, co potřebujeme, je právě ta otázka dobrého vládnutí, zprávy, řízení, která není otázkou Bruselu. Jde o to vážně se zamyslet nad tím, jak místní a regionální orgány jak bychom jim mohli pomoci? Jak bychom jim mohli pomoci v oblasti budování institucí i dovedností, které mají či schopností, tak aby řešili, aby byli schopni pokrýt tyto výzvy. Šestka. EU politiky a strukturální fondy jakožto společný právní institucionální rámec pro služby obecného zájmu. Já se na to nedívám jenom z institucionálního či právního hlediska. Já osobně se na to dívám jakožto na součást sociálního modelu. To znamená to, že ten eh, přístup, přístup ke službám, přístup ke kvalitním službám v oblasti zdravotnictví nebo místní dopravy a tak dále, to, dopravních služeb, to by mělo být základem ve snaze odstranit eh, rozdíly nebo odstranit nerovnosti. A na závěr, nic z toho, co jsem řekl, by nefungovalo, aniž by došlo k přizpůsobení se konkrétním podmínkám v jednotlivých oblastech, na jednotlivých teritoriích, což znamená že budování širokopásmové infrastruktury v horských oblastech v Řecku nebo propojení lékařů v Litvě s lékaři v Dánsku, to je něco, to jsou oblasti, které skutečně vyžadují budování místní kapacity a přetavení těch evropských fondů v dobré projekty poskytování služeb obecného zájmu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme, pane profesore, a nyní otázky a odpovědi. Poznámky Erik Van. Derk Van, prosím, bude prvním. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se domnívám, že to byla velice zajímavá prezentace a opravdu velice zajímavá Myslím si, že zpráva jasně poukazuje na určité nedostatky v poskytování služeb v jednotlivých členských státech, ale zároveň rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. To nás nepřekvapí. Samozřejmě, že žijeme v období úsporných opatření, věci se budou podle mě zhoršovat, nezlepšovat. Mnoho členských států musí škrtat v oblasti poskytování veřejných služeb, čili já si myslím, že by bylo užitočné pokud budeme tvořit takové analýzy, aby jsme se podívali na ten dopad, na to, jak, jaké rozdíly zde jsou, protože ta situace se bude zhoršovat. Souhlasím s prezentací pokud jde o důležitost místní a regionální zprávy, řízení na místní úrovni, protože většina služeb, které poskytují v té, se poskytují v této oblasti, je prostřednictvím místních a regionálních samozpráv. To znamená, že by neměli ne, nejenom, měli nejenom poskytovat tyto služby, ale měli by být i inovativní. To znamená snažit se nejenom škrtat, ale nalézat i nové prostředky, nové možnosti poskytování těchto služeb. Na to bychom se měli zaměřit do budoucna, tak aby strukturální fondy byly poskytovány místním orgánům, ale zároveň aby tyto úřady byly zapojeny i do budování jednotlivých projektů a do inovačních projektů. Dále je to infrastruktura v rámci doporučení se hovoří o důležitosti infrastruktury, s tím souhlasím, ovšem když se podíváme na Lisabonskou agendu, když se podíváme na konvergenční programy, konkuren, programy v oblasti konkurenceschopnosti. Vidíme, že málo z těchto finančních prostředků se využívá na infrastrukturu asi jenom 70 například v, v rámci konvergenčních programů. Proto bych poprosil nějakou poznámku z vaší strany, zda máte nějakou analýzu, pokud jde o využívání těchto fondů na infrastrukturu nebo na takzvanou znalostní ekonomiku a tak dále. A jak bychom měli změnit tuto rovnováhu či toto rozdělení do budoucna. Děkujeme. Sofia O'Connor, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane profesore, Ráda bych vám poděkovala za tuto zprávu, za kvalitní zprávu. Já jsem se tím zabývala opravdu velice podrobně. Já jsem ve výboru Ekon právě zodpovědná za poskytování těchto nebo za zprávu, za stanovisko, pokud jde o služby, pokud jde o služby obecného zájmu, za transpozici v této oblasti. To znamená, že služby obecného zájmu jsou objektem diskuzí v mnoha výborech v našem parlamentu. Problém služeb obecného zájmu, jak už jste se o tom zmínil ve svém úvodním slovu, je samotná definice. Definice tohoto pojmu, protože se to dotýká citlivých oblastí v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že tyto služby jsou organizovány různým způsobem v jednotlivých zemích, nemáme stejný pohled, stejnou filozofii, stejný přístup k těmto službám mezi jednotlivými zeměmi existují obrovské rozdíly, i pokud jde o samotné uvažování o těchto službách, to znamená například partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, tyto projekty, které představují nesmírně citlivou oblast pro nás, pro francouze například, je to systém řízení, poskytování vody, vodních zdrojů, to v podstatě delegujeme velice často na soukromé podniky, to znamená, že jsou to vlastně veřejné služby, které jsou de- delegovány na soukromé podniky, zatímco v Nizozemí například by to to bylo něco nemyslitelného. Proto chci poukázat na komplexnost celé problematiky. Ano, musíme ji analyzovat, abychom mohli dosáhnout určité společné ekonomiky nebo politiky na evropské úrovni. Ráda bych se zeptala, jaký máte na tento pohled názor vy osobně. Děkujeme. Josef Matula, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji a chci vám blahopřát za tuto zprávu a za tuto informativní studii. To je skutečně výzva. Služby obecného zájmu, to je téma k mnoha diskuzím a bude tomu tak i v budoucnu, alespoň já se to domnívám. A chci zdůraznit, že musíme zohledňovat mnohem více přeshraniční spolupráci. Proč to říkám? My, jakožto Rumunsko, dokud jsme nebyli členy Evropské unie, měli jsme spolupráci s Maďarskem, se Srbskem. Tehdy eh, ještě nebylo Rumunsko také členem Evropské unie. Bylo velice obtížné koordinovat tuto spolupráci. A ještě jeden důležitý bod ke službám. Já z Rumunska jezdím do Bruselu jedin, jen málo kdy autem, ale musím projet šest států a už tam nemáme hranice. Tak tady vidíme, že eh, jsme překračili hranice. To mi ukazuje můj mobil. Jak to vidíte v budoucnu? Jak to vidíte dlouhodobě? Měli bychom se přece postarat o jednotný tarif v rámci Evropské unie. Proč to říkám? Žiju několik kilometrů od hranic a velice často se mi stává, že zůstávám eh, v Rumingu, protože bydlím tak blízko hranic a pak vlastně hovořím přes jinou síť než přes svoji národní síť. A to mě stojí osmkrát až desetkrát více, než je národní tarif. A já si myslím, že je to velice absurdní a velice komické. Já si myslím, že bychom měli velice brzy vyjasnit tuto záležitost. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem přišla tak pozdě, ale byla jsem na jiné schůzi. Možná se se o tom zmiňovali už na začátku, ale jedna z věcí, která se děje v mém regionu, lidé se mě neustále ptají na financování ze zdrojů Evropské unie a kdykoliv se zmíní o tom, že jsou o to pokoušejí nebo pokusili, a to se týká jak místních zastupitelů, tak jiných lidí, tak v podstatě jsou zoufalí. Získat finanční zdroje z Evropské unie je naprosto zoufalé, takže teď už se o to ani nesnažíme. Především lidé v zemích, hovořím o Velké Británii, ale i v jiných zemích, kde skutečně umějí dobře identifikovat své potřeby, umějí je vyjádřit eh, v eh, určité kvantitě, nějak jasně formulovat. Tato studie o tom, kam jsme peníze zainvestovali a jak se nám daří, ale možná také víte, kdo nežádá o finanční prostředky a proč. Dobře, Chantilly. Eh, first of all, to express my gratitude. Chtěl bych moc poděkovat za prezentaci byla jasná, přesná a myslím, že všechny body byly velice na místě, je to dobré k zamyšlení. Jedna věc, na kterou se chci zaměřit, je oblast telekomunikací. Velice dobře jste říkal, že musíme spíše přemysťovat informace než lidi. E, mapa, která byla na diapozitivu, která je také v této knižce na straně 78, vyvolává velké obavy, protože když se podíváte na oblast telekomunikací, e, pak na sociální infrastrukturu, dopravu, tak e, zde je to téměř identické. Především je tady nedostatek telekomunikací širokopásmového připojení, pochopitelně v zemích 12, v těch nových členských zemích, ale i ve Francii, Itálii, Španělsku a v Irsku. Potom také severní Evropa, ta je skutečně na špici. Měli bychom prioritu, dát prioritu především širokopásmovému připojení, měli bychom se zaměřit na tento typ internetu, měli bychom to možná dostat na určitou úroveň, a Neměli bychom tedy možná šetřit v jiných oblastech, ale především se zaměřit na širokopásmové připojení, protože to má dopad na životy lidí. Strategie 2020 hovoří o nových dovednostech, o nových pracovních místech a právě sociální komunikace záleží na zlepšení telekomunikací. Mohli bychom tak vytvořit nová pracovní místa, zlepšit kvalitu života a tak dále. Když se podíváme na oblast telekomunikací, tak je to skutečně smutné, že úroveň telekomunikací je stále tak nízká. Například v Americe jste zdůraznil, že je situace mnohem lepší a pokud chceme být konkurenceschopní, tak je to věc, kterou musíme řešit. Je to velice naléhavé. Děkuji. Děkuji. Také bych se ráda na něco zeptala a možná bych řekla jednu poznámku. Používáte tyto určité slogany, které se používají v strukturálních fondech, v politice soudržnosti. Je to otázka hodnoty strukturálních fondů v této oblasti. Není to pouze finanční záležitost, ale také mechanismy, které nabízejí tyto politiky, aby tyto politiky měly finanční nástroje, aby je skutečně zrealizovali v rámci eh, sociálních služeb, ať už je to více úrovňová zpráva, je to blízkost eh, našim občanům, vytváření partnerství. Tato politika tedy vytváří nejrůznější programy, projekty v těchto oblastech a také bereme v potaz přeshraniční aspekt fungování těchto politik. To je také důležité. Takže poznámka kterou chci říct, není jenom otázka financí, ale je to přidaná evropská hodnota k těmto politikám v oblasti poskytování služeb obecného zájmu. To je zcela jistě základní prvek evropského společenského nebo sociálního modelu. A můj dotaz. Jde nám o účinnost, efektivnost politiky soudržnosti a jejich finančních nástrojů. Také víme, že existují překážky v oblasti účinnosti, efektivnosti, které vyplývají z jiných činností v Evropské unii. Existují překážky, které přetrvávají na vnitřním trhu a potom politika soudržnosti nemůže být plně využita, nemůžeme plně poskytovat služby obecného zájmu, je to obtížné. Mě by tedy zajímalo, zda jste se podívali právě na tyto překážky, které vytváří vnitřní trh, co se týče poskytování služeb obecného zájmu v politice soudržnosti, protože víme celou řadu příkladů, například nemocnice, které nemohou fungovat patřičně v těch příhraničních oblastech, to samé v případě požárníků v příhraničních oblastech, protože existují překážky, které ještě vnitřní trh nevyřešil. Čili obecně v službách obecného zájmu můžeme najít celou řadu překážek, které vytváří politika soudržnosti, čili mě by zajímalo, zda jste identifikovali tyto překážky a zase se na to podívali. A další věc se týká kvality těchto služeb obecného zájmu, kterou můžeme zajistit. Máme technologické změny v oblasti poskytování těchto služeb, jak je můžeme nabízet našim občanům, což se týká kvality přístupu k těmto službám. Mě zajímá, zda jste řešili úlohu technologických změn, technologických nástrojů v oblasti služeb obecného zájmu. Protože v budoucnosti politika soudržnosti může prosadit a změnit kvalitu těchto služeb. Může nastavit určité podmínky, díky podmíněnosti můžeme zajistit přístup k financím a také zajistit přístup po potom těchto služeb. Mě by zajímalo, zda to řešíte také ve své zprávě. Nevím ještě, jestli ještě někdo chce hovořit z našich kolegů, anebo zda chcete odpovědět na tyto otázky. My, my colleagues delegate to me Kolegyně mi delegovala veškerou odpovědnost a jakékoliv chyby, který bych se mohl dopustit. Poznámky budou trošku subjektivnější, protože některé z těchto dotazů, které zde zazněly, jdou nad rámec studie. Začal bych tou důležitou otázkou týkající se národních tradic. A to bych vlastně mohl spojit i s tou poslední poznámkou od paní Hypnerové. Ano. Máme různé tradice v oblasti poskytování služeb obecného zájmu a zároveň zde máme určitá právní omezení. Uvedl jsem příklad spolupráce v Pobaltí mezi nemocnicemi, v, to znamená přeshraničně mezi Dánskem, Švédskem a některými zeměmi po Balti, které nedávno přistoupily k EU, takže Litva, Lotyšsko. Takzvaný systém e-health. Já si myslím, že tam v podstatě vyřešili ten problém. Já bych vám to přiblížil. Máme-li nařízení, které brání lékaři v Litvě, provést diagnózu pro pacienta v Dánsku, tak byste nemohli, tak byste si nemohli vyměnit vzájemně, řekněme, rengeny elektronickou formou. Zajímavé je, že oni se pokusili a vyřešili tento problém. Jak to vyřešili? Ne díky nějakým zásadním změnám legislativního charakteru, ale díky dohodě mezi úřady a v této oblasti, to znamená v oblasti zdravotnictví, výměnou informací a zjistili jsme, a že to funguje. Čili to je v podstatě ten přístup ze zdola nahoru. To znamená kohezní politika, politika soudržnosti představuje určitý finanční stimul pro inovační přístup k řešení problémů a poté už zde musí pouze dobrá vůle skombinovat tyto různé tradice. Já osobně vidím v tomto příležitost využití kohezní politiky a strukturálních fondů, jakožto jakési laboratoře pro skombinování těchto různých národních tradic. A z evolučního hlediska se na to dívat jako na širší obrázek širšího evropského prostoru, který po mnoha desetiletích asi ustojí ten test poskytování služeb ne v rámci konkrétní legislativy, národní legislativy, ale spíše v kontextu otevřenější společnosti. Nedomnívám se ovšem, že všechno můžeme řešit tímto přístupem ze zdola nahoru. Proto si myslím, že je zde pořád určitý článek, který chybí mezi některými evropskými politikami, například politikou soudržnosti a politikami v jiných oblastech. Ten příklad telekomunikací, který jsem uvedl, nebo ten konkrétní příklad toho roamingu, to byl perfektní příklad. Komise přijala důležité rozhodnutí v minulosti u roamingu, protože jsme zjistili, že po několika směrnicích, které volaly po otevření trhu v telekomunikacích pro mobilní telefony, došlo k tomu, o čem se, te se zmínili. A než došlo k tomuto rozhodnutí, které přijala komise, ta, ta soukromá daň, kterou si, nebo teda ta sazba, kterou si telekomunikační provozovatel ehm, stanovil vždycky, když jste překročili hranice, v podstatě nemělo žádné omezení. Čili komise se rozhodla přijmout eh, rozhodnutí ze, ze zhora dolů, to znamená přijmout určitý strop. Ne úplně odstranit rozdíly, ale uvalit na to strop, to znamená prahovou hodnotu a chránit tímto způsobem spotřebitele. Jakým způsobem je to propojeno s tou naší diskuzí o kohezní politice? I v této oblasti já osobně si myslím, že to poukazuje na to, že by zde měl být prostor, a nevím, který prostor by byl podnější než Evropský parlament. Prostor pro vytvoření určitého společného pohledu na některé z těchto zásadních problémů. Snažit se skombinovat kohezní politiku s jinými politikami Evropské komise. Zmínil jsem se o tom na začátku mé prezentace. Občas mě šokuje, když vidím, jakým způsobem DG pro vnitřní trh omezeně diskutuje s generálním ředitelstvím pro regionální politiku, i když kohezní politika v některých konkrétních případech podporuje kapitálové investice těch společností, které jsou předmětem zkoumání DG pro vnitřní trh. Čili bylo by dobré, aby alespoň na počátku různé oblasti, které se zabývají touto politikou, aby různá oddělení, různé orgány, aby mezi sebou komunikovaly, pokud je o získávání finančních prostředků a různých fondů a to v zájmu spotřebitele. Je mnohem obtížnější, když poskytnete nejdřív finanční prostředky a poté zjistíte, že ty finanční prostředky byly využity pro ochranu saze, aniž by došlo a, a ne pro otevření trhu. A to nehovořím pouze o právních záležitostech, dále jsou to samozřejmě postupy, které se dotýkají veřejných zakázek, to všechno tyto předpisy musíme respektovat. To je jasné, ovšem je to i otázka podstaty, podstaty toho skutečného, teda té skutečné podstaty této problematiky. Nejsem eh, schopný odpovědět na všechny poznámky. Jsem vděčný samozřejmě za tuto velice živou diskuzi, tak dovolte už pouze několik bodů jedna věc. Jedna věc, která je podle mého názoru důležitá, je vztah mezi finanční krizí, hospodářskou krizí a službami obecného zájmu v kontextu politiky soudržnosti. A toto je něco, co studie nepokrývá. Rád bych ovšem požádal váš výbor, abyste se zamysleli nad dopadem hospodářské finanční krize, nad dopadem rozpočtových omezení. Protože to může zásadním způsobem ohrozit celou regionální politiku, nejenom proto, že dochází ke škrtům fondů. Protože zde není dostatečné kofinancování ze strany vlád, ale zároveň je zde riziko toho, že ty projekty, které vybereme a které budeme podporovat, že tyto projekty nebudou pokrývat priority politik, ale budou pokrývat, řekněme, spíše takové mondénější finanční priority. To znamená, že ty projekty, které jsou jednodušší s ohledem na financování, to znamená to, co je uh, financováno soukromým sektorem, by získalo prioritu, i když jsou zde jiné strukturální problémy. Ovšem ty, tam by byla, to by bylo problematičtější financovat se ze soukromých fondů a proto by to státy odložily tyto projekty. A to je právě i ten problém toho řízení těchto procesů ze strany evropských institucí, a snaha vyhnout se této hře mezi různými finančními nebo vyhnout se boji mezi finančními balíčky. Je cílem, skutečným cílem politiky soudržnosti by poté byla snaha obejít tyto postupy a tyto, tato pravidla, snaha využít těchto prostředků pro jiné cíle. Dále to byla ta poznámka, ten noční můr získává finanční prostředky od místních orgánů. To je něco, co my neanalyzujeme v naší zprávě. Všem je to v podstatě poznámka, která je spojená i s tím, o čem se zmínil na začátku mé prezentace. Je jasné, že pokud budoucnost politiky soudržnosti bude nadále založená na, regionální a, a, na regionálních a místních iniciativách. To znamená, že nepůjde pouze o převod eh, financí z národního rozpočtu do EU rozpočtu a zpátky, ale že dojde k určitému kreativnímu experimentu, který zapojil EU dimenzi i na místní úrovni tak bych v tomto ohledu doporučil následující. Pomoci místním administrátorům při získávání finančních prostředků, získávání fondů pro jejich potřeby, to je něco, to znamená ta pomoc. Ta pomoc ta by měla být součástí pravidel i nařízení. Je jasné, že správci ve velkých městech, v bohatých regionech, kteří nepotřebují tuto podporu, tak jsou samozřejmě schopnější získat všechny ty byrokratické podmínky a splnit všechny ty postupy a podmínky. Čili já bych se snažil spíš o nalezení nových možností jak si promluvit, jak se skontaktovat se starostou nějakého malého městečka v Rumunsku či na jihu Itálie a snažit se pomoci těmto místním zastupitelům přetavit jejich myšlenky do konkrétních projektů a získat finanční prostředky. A poslední poznámka je o vztahu mezi, o tom jste se zmínili, paní Hybnerová, o tom jste se zmínila vy. Jistě, paní Hybnerová má i osobní zkušenosti, proto nám připomíná to, že nejde pouze o strukturální fondy v rámci politiky soudržnosti, že je to samostatná politika. Moje poslední poznámka v této oblasti služeb obecného zájmu. Jakožto evropský občan bych byl velice rád, kdyby tato politika do budoucna byla ještě více politikou a méně pouze jakýmsi distribuováním finančních prostředků. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkujeme. Děkujeme, pane profesore. Těch málo z nás, kteří jsme zde ještě přítomní, jsme si opravdu vědomí práce, kterou jste odvedl. Děkujeme za vaši prezentaci. Ráda bych poděkovala všem odborníkům, kolegům, kteří s vámi spolupracovali. Pro nás je to nesmírně užitečné, především s ohledem na diskusi o budoucnosti, podmínkách, kondicionalitě budoucí kohezní politiky. Proto jsem si jistá, že se podíváme podrobně na tuto studii v následujících měsících. Tím bych, dovolte, ráda ukončila program, tento bod na našem programu. A posledním je datum další schůzky a to je 26. až 27. ledna. A tím končím dnešní schůzi a všem děkuji za přítomnost. Děkuji rovněž tlumočníkům, říká paní předsedající.